Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Wir beginnen. Začneme. Máte před sebou pořad jednání. První je otázka tedy přijetí pořadu jednání. Jsou nějaké námitky proti návrhu pořadu jednání? Eh, žádosti o změnu? Není tomu tak? tím je pořad jednání přijet a dostáváme se k bodu dvě, to je sdělení předsedy. Um, toto, tato schůze se přenáší živě přes internet, takže chovejte se prosím podle toho a vožte umírněně, aby tlumočníci eh, to stihli překládat. Dále máme seznam dopisů, které dostal sekretariát. Eh, pokud jsou k dispozici, pokud se na ně chcete podívat, jsou k dispozici sekretariátu. Eh, jednání um, o, o boží um, životním prostředí. Proběhne v říjnu další v předkonferenci v Nairobi v, eh, v prosinci. Možná ještě dojde k nějakému dalšímu pokroku do té doby. Eh, než začneme eh, schůzi, mm, tak bych chtěl sdělit, což už jsem také sděloval elektronicky, že Lena Ick, která mm, byla v našem výboru eh, před deseti dny zemřela, bylo to 10. září. Mnozí eh, kolegové ji znali velice dobře a její práce eh, v EU Trade Insight byla věc, kterou si, si velice považovali, takže mě skutečně tato hrozná zpráva e, velice zaskočila především, protože jí bylo 28 let. A v tomto věku tedy zemřela, takže mm, na ní budeme vzpomínat a budeme si pamatovat její velmi kreativní práci. Děkuji, tím se dostávám k bodu 3, to je schválení zápisu ze schůze, eh, minulé schůze tedy tady nemám žádné připomínky. Pokud se nikdo do konce dnešní schůze nepřihlásí, tak budeme považovat zápis za schválený jako obvykle. Tím se dostávám k bodu 4. a jsem rád, že mohu přivítat zástupce generálního ředitele eh, ředitelství Trade, pana ho a s ním uh, diskutovat nový návrh nového systému investiční ochrany v obchodních dohodách, především TTIP. Uh, Předal bych mu eh, rád hned slovo, aby mohl tento návrh eh, trošičku přesněji prezentovat. Prosím, Mauro. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že mohu být zde mezi vámi v tomto výboru a eh, prezentovat první návrhy Eh, to se opatření mm, na ochranu investorů, týte paní eh, komisařka by tady ráda byla sama, ale je v USA dnes a zítra na, eh, má před sebou dávno plánované jednání a předpokládám, že bude o tomto jednání vás informovat. Toto je bezprecedentní, protože ještě eh, se nejedná o formální text, je to návrh komise. My jsme to předali radě, současně, když jsme to předávali parlamentu a jako eh, obvykle budeme pravidel, budeme mm, povedeme s mm, radou jednání, než se to stane návrhem, který bude teprve předmětem dalších jednání. Tento výbor se mm, účastnil diskusí týkající se tohoto návrhu, ale bylo to poměrně výjimečné. Toto je ale zvláštní případ, je to velice důležité téma, které mm, také vyvolává velice důležitou diskusi, takže my očekáváme E, že proběhnou velice důkladné diskuse na toto téma a já e, chci odpovědět na vaše otázky, jak nejlépe budu schopní a e, pokud ne, tak mm, co nejrychleji zajistit odpověď a také chci vidět, jak se ta diskuse vyvíjí. Komisař a také bezprecedentním způsobem tento návrh zveřejnil. My obvykle nepublikujeme návrhy. Jak víte, nyní publikujeme návrhy, které dáváme v jednání. V tomto případě, z, tohoto důvodu, z toho důvodu, který jsem zmiňoval, jsme se rozhodli, že není eh, vhodné čekat až na tu chvíli a už tento první předběžný návrh jsme zveřejnili. Pane předsedo, mm, máme za sebou rok a půl diskusí na toto téma. Toto má být splněním eh, příslibu paní komisařky Malstrom na začátku, ze začátku jejího mandátu, že TTIP bude příležitostí pro hloubkovou reformu ochrany investorů a řešení sporů a systému řešení sporů s investory. My Víme, jak je ta diskuse intenzivní. To chci připomenout. A ať jste na jakékoliv straně v této diskusi, je jasné, že byla nedůvěra občanů eh, v systém arbitráží, který se vyvinul z komerčních arbitráží. Toto je jasnou indikací a tento parlament velice jasně interpretoval toto přání, že musíme přejít k systému eh, spíše spočívající v příslušných rezidu, eh, jurisdikcích. V květnu jsme vypracovali dokument, který byl projednán v tomto výboru a tento text se eh, vlastně řídí strukturou tohoto dokumentu. Jsou tam Eh, dva základní prvky. Jednak se týká ochrany investic, je to dokončení prací, které již začalo po Lisabonské smlouvě. Komisi eh, má zajistit, aby standardy ochrany investorů byly jasné, dobře definované, eh, operativní a může o nich rozhodovat soud a, což je nejdůležitější, neovlivňují právo vlád regulovat eh, věci ve veřejném zájmu. Další věc bylo ehm, snaha dostat se pryč nebo opustit systém eh, nepřijatelné soukromé justice ve, směrem k systému veřejné justice, tedy eh, orgány hm, profesionálních soudů, které budou dávat zbuzovat důvěru u veřejnosti, co se týče nestranosti a schopnosti správně rozhodovat. Není překvapivé, že přesně toto jsou ty požadavky, eh, které parlament stanovil v rezoluci TTIPu v tom, k tomuto konkrétnímu bodu, tedy eh, nalézt standardy ochrany a zpracovat je přesně a garantovat explicitně právo regulovat a vytvářet no, vytvořit nový systém řešení sporů investorů. Tvořením transparentnosti s nezávislými profesionálním veřejně jmenovanými soudci, systému, který bude přístupný veřejnosti, s možností odvolání na nápravu chyb právních nebo faktických. Jak jsme toto udělali. Hlavní prvek, a to je nejnovější v tomto návrhu, co se týče ochrany investic, je nový článek o právu regulovat. E, tomu se říká investice a regulační opatření. Jasně se tam říká, že právo regulovat veřejnou politiku je tam zachováno. Je, jasně, e, je tam jasně řečeno, že ustanovení na ochranu investic nemůžu bránit vládě měnit právní rámec. I v tom případě, kdy ty změny můžou negativně ovlivnit očekávání zisku investorů. To je nestabilizační klauzule. Potřeba vysvětlení tohoto se objevila v veřejné diskusi ve stazi k standardům ochrany, jako spravedlivé zacházení a nepřímá ochrana. My jsme podnikli jeden krok dál, e, spíše než bychom ten standard dále měnili, tak jsme tam předem dali do hlavního článku tuto úpravu, která by byla k dispozici všem standardům ochrany. Druhý prvek se týká řešení sporů investorů. Podle našeho návrhu typu bude systém investičních soudů, kde bude tribunál první instance s 15 soudci a pak odvolací tribunál se šesti stálými soudci, všichni veřejně jmenovaní. Investiční tribunál těch 15 soudců tedy bude společně jmenováno vládou USA a EU na 6 let a budou to jediní jediné osoby, eh, které budou mít právo rozhodovat o investičních sporech podle eh, TTIP. Pět budou ehm, občané EU a pět eh, USA a pět z třetích zemí. Každá hm, strana si zvolí soudce své národnosti, rozhodne si sami, kterými procesy hm, se bude řídit. Co se týče třetích zemí, tak tam se, eh, se dohodnou na, na eh, typu řízení. Eh, podobné postupy už existují v různých mezinárodních jurisdikcích v USA. Mm. Co se týče spolupráce s USA, tak tam máme již vztahy dlouhodobé a zkušenosti s výběrem osob, které mají tyto charakteristiku. E, ti e, soudci budou mít velice vysoké e, odborné kvality, bude to, budou srovnatelní s členy mezinárodních soudních dvorů. Spory v rám, podle TTIP budou alokovány náhodně, bude tam mechanismus výběru tří soudců pro daný spor, jeden z EU, jeden z USA, jeden z třetí země a ten výběr bude naprosto náhodný. Předseda tribunálu bud, nebude mm, občan EU ani USA, bude řídit ten systém, stejně jako ve většině soudních e, zřízení, kde e, se také ten náhodný výběr bude muset tedy zohledňovat disponibilitu jednotlivých soudců. Toto je radikální inovace na rozdíl od systému, kde se ze strany vybírají tři arbitry, eh, smírčí, mm, rozhodčí eh, soudce a nepřímo si eh, zvolí třetího, vlastně, protože ti dva vybraní se shodnou na tom dalším. V tomto systému ty strany sporu ale nebudou mít žádný vliv na tom, kdo bude rozhodovat o jejich případu. Pak je tady otázka nezávislosti těchto soudců. První krok je změna odměňování. Již nebudou placeni stranami sporu, ale budou je platit USA a UE, EU. E je to systém, který je inspirován um, řadou existujících orgánů, Eh, odvolací soud VTO, například bude tam měsíční částka, kterou bude dostávat ten soudce, aby byli k dispozici na zavolání. A pokud začnou tedy pracovat eh, na daném sporu a po dobu trvání toho sporu, mm, tak za to budou placeni veřejnými orgány obou smluvních stran. Takže žádné pobídky pro ty soudce, aby um, zvyšovali pří, počet sporů, mimo jiné, protože po dobu svého jmenování nebudou mít právo pracovat jako eh, právníci v investičních sporech. Co se týče odvolacího tribunálu, předpokládáme, že bude mít šest členů, stejný mechanismu dva z EU, dva z USA, dva ze třetích zemí, podobný systém náhodného výběru těch tří odvolacího, tří členů odvolacího soudu, kteří budou rozhodovat o daném případu odvolání. Stejný systém odměňování z veřejných prostředků. Eh, nestranost soudců a nezávislost. Eh, v SITA, tedy dohodě no, s Singapurem, už máme kodex chování, inspiruje se tím eh, kodexem z Mezinárodní asociace advokátů. Ten je nyní závislý pro soud, tedy závazný pro soudce i členy odvolacího tribunálu uplatňování tohoto kodexu již nebude na těch soudcích samotných, bude e, se toho účastnit předseda tribunálu nebo předseda odvolacího tribunálu, ale v podstatě to bude třetí strana. Jsou tady různé možnosti. Může to být předseda stálého e, smírčího soudu nebo nebo jiný jiná mezinárodní instituce s příslušným mandátem a s reputací e, odpovídající tomu, aby zajistila nestranost a správnou aplikaci kodexu chování. Máme prostředky pro fin, financování tohoto. Jedna z otázek, které padla, je otázka třetích stran, které by financovaly spor výměnou za eh, část z té kompenzace, to je soukromá eh, mé rozhodnutí, které nemůžeme ovlivnit, ale můžeme zajistit, aby bylo transparentně, aby všichni věděli a aby ten tribunál věděl a zohlednil existenci financování z třetí strany při eh, interpretaci těch příslušných podání. Jedna z otázek, která se objevuje, je E, jsou náklady a složitost toho systému. My máme už předběžné kalkulace. E, při, bez konkrétních tedy důkazů, ale na základě minulých sporů a ze zkušeností e, s odvolacím tribunálem VVTO a náklady pro EU Eh, odhadujeme na tento tribunál TTIP 1,5 milionu euro. Což je mm, rozumná suma ve srovnání s tím, čeho dosáhneme, eh, co se týče kredibility sporů, která může, eh, které mohou představovat obrovské sumy peněz ehm, fungování tohoto mechanismu se mohl stát e, otázkou především e, vzhledem k rostoucímu konsensu, co se týče multilaterální instituce, která by řešila spory investor, ohledně investic. Multilaterální e, instituce vyžaduje multilaterální konsensus, ne jejich, budova, jejich budování bude trvat dlouho. My začneme okamžitě kontaktovat země, abychom vytvořili konsensus ve prospěch multilaterální instituce a v tom návrhu najdete e, přechodná ustanovení, která pokud taková multilaterální instituce začne existovat, tak zajistí transfer kompetencí z tohoto bilaterálního systému na ten multilaterální. Poslední věc, pane předsedo, co to znamená pro investora, jak by to měl vnímat investor. My jsme slyšeli obavy z rostoucí složitosti, rostoucích nákladů, rostoucí délky těchto sporů a jeden z prvků, které mm, přispívá k trvání a komplexitě a který v žádném případě eh, nelze eh, kompenzovat, je existence odvolání ta pevnost toho mechanismu, kdy to systém odvolání e, přinese, stojí za to, že, ten, e, že to bude ten systém složitější. Existují e, techniky, jak to dostat na rozumnou úroveň, jsou mm, termíny, pevné termíny pro různé fáze pro procesu a když srovnáte fungování těchto termínů s průměrným e, trváním podobného sporu, tak je to poměrně um, dobré. My omezujeme náklady tom, že omezujeme náklady na ten spor samotný. A již vlastně ty strany nebudou platit to eh, rozhodování, ti ponesou tedy náklady na své vlastní právníky a pokud prohrajou, pokud prohrají, tak ponesou právní náklady druhé strany. Tím se vlastně vyhnete zbytečným sporům. Pokud um, vyhrajete vaše peníze, sem vám, vaše náklady se vám vrátí, pokud prohrajete, platíte za druhou stranu. Jsou snahy, jak tedy uh, kompenzovat uh, různé eh, tedy, tedy, um, případy jaksi nevýhodnění investora. Toto je způsob, jak obnovit důvěruhodnost v systém řešení sporů investorů. Tímto zajistíme, aby evropští investoři v USA nebyli chráněni méně než investoři z třetích stran, které mají tradiční dohody s tradičním ISDS. I nadále budou mít základní garance, které jsou podobné eh, těm, kterým dáváme investorům v Evropě podle naší vlastní smlouvy a eh, našeho vlastního práva. A kvalita řešení sporů by se takto měla významným způsobem zlepšit. To znamená nakonec také, mm, doufáme, že toto bude dobrý signál, jak přilákat investory do Evropy, eh, jak dát cizím eh, zahraničním investorům další garance, že v Evropě se eh, s nimi bude zacházet stejně jako s evropskými investory podle zákona, ani hůře, ani lépe. Eh, tím skončím a rád odpovím vaše případné otázky. Mm, my všichni známe už tento návrh poměrně dobře, ale přesto nás některé otázky překvapí, takže eh, omlouvám se předem, pokud na některé otázky budu moci odpovědět až později, podrobněji. Und Děkuji vám. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům a poté e, ostatním členům výboru. E, za paní Quisthauterovou e, je tu teď paní Saifi, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji pane Petričone za vaše vystoupení. Jak jste říkal, už několik měsíců žádáme, aby mechanismus ISDS byl nahrazen systémem, který zaručí především právo státu bude reagovat na požadavek transparentnosti a bude obsahovat také mechanismus odvolání. Zdá se, že to usnesení jde dobrým směrem, ale pořád dbáme na to, aby ty podmínky byly dodrženy i při jednání o dohodě s partnerskými zeměmi. Nový systém musí fungovat jako veřejná jurisdikce a musí zabránit tomu, aby se zneužívalo mechanismu odvolání. Teď mám pro vás několik otázek. A požádala bych o upřesnění v několika bodech. Pokud jde o tento nový systém, jaké jsou reakce partnerských zemí, s nimiž v současné době vedeme jednání? Jsou tyto země připraveny přijmout tento nový systém? A vedete už eh, neformální jednání na této úrovni se Spojenými státy? Další otázka. Můžete nám říci, jakou podporu mohou čerpat eh, malé a střední podniky? Počítá se s nějakou finanční nebo právní pomocí? souvislosti se zaváděním tohoto mechanismu. Další otázka. Komise říká, že nový systém bude bránit tomu, aby se zneužívalo mechanismu odvolání. Můžete nám poskytnout další informace a podle čeho budou tato odvolání považována za zneužívající, nepřípustná? Pokud jde o rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora. Můžete nám také říci, s jakými zeměmi chcete spolupracovat, protože komise říkala, že chce spolupracovat s určitými zeměmi. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo sám sobě, eh, jakožto zpravodaji. Mě poněkud překvapilo a potěšilo, že eh, Evropská komise takto vážně vzala eh, usnesení Evropského parlamentu a že ho vlastně implementovala. Eh, teď se nacházíme v důležitém okamžiku toho postupu, kdy se zabýváme otázkou nezávislých soudců. Už to nejsou jako do, do, dosud arbitři, kteří byli jmenováni samotnými stranami. Je tam také revirzní instance a tím je celý ten postup transparentní. Eh, já si myslím, že ještě důležitější je, že požadavek eh, principu eh, práva regulovat eh, je tam zajištěn pro smluvní partnery. A sice v sekci 2 článku 2 právo na regulaci je princip, který je takový všude přítomný ve všech článcích a zejména ohledně změn legislativy což eh, kdysi vzbudilo určité stížnosti. Zkrátka, že eh, změna legislativy explicitně spadá eh, podle článku 2 odstavce 2 podostavce 2, že spadá pod to právo na, na, na regulaci, že tedy legislativa se může měnit. To je podle mě naprosto centrální a nejdůležitější přístup. Pak jsou tam určité nejednoznačnosti jasně definovány, například férové a spravedlivé zacházení, to takzvané FED, to je sekce 2, článek 3, tak tam je to opravdu e, omezeno na diskriminující činy a také e, otázka nepřímého vyvlastnění v sekci 2 odstavci 1 e, pod odstavci 3, tak tam je objasněno, že se to týká určitých případů výlučně a že už e, není možné to používat bez hranic. Takže já si myslím, že tady komise udělala obrovský krok vpřed. A pak je tam ještě e, několik dalších věcí. E, jako například e, vyloučit nespůsobilé stěžovatele z pohledu procesních nákladů. Já bych se chtěl e, zeptat ještě na několik bodů. Za prvé, jak to vypadá s tím novým systémem, který nespadá pod ta centrální pravidla, je zapotřebí o tom ještě znovu jednat, jak se s tím bude zacházet. Za druhé, V tom textu z května, pokud si dobře pamatuji, se hovořilo o o vztazích s národní s justicí a tam byly dvě možnosti. Ta první byla no, no U-turn a ta, takže první je tam ta možnost no U-turn, neboli když už se pustíme jednou cestou, tak není možné využít tu druhou cestu. A ta druhá možnost spočívala v tom, že vlastně už na začátku je eh, možné si vybrat, jakou právní cestu si zvolit. Mě, mě by zajímalo nějaké zdůvodnění, proč eh, ta možnost no U-turn byla přijata a ne ta druhá. A za třetí, eh, jak říkám, já v tom textu vidím mnoho pozitivních prvků, ale nevidím tam nic o povinnostech investora. To jsem tam nenašel. Takže já si myslím, že práva investorů to je jedna strana, ale povinnosti eh, plnit pokyny OECD z roku 2011 eh, by tam měly být také formulovány. Eh, to byly tedy moje poznámky a nyní je na řadě Emma. Děkuji. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel, abyste nám vysvětlil nový systém a e, to, jak e, dnes i v budoucnu může fungovat. I mě e, zajímaly ty diskuze ohledně zemí, se kterými momentálně vyjednáváme a se kterými doufáme, že zahájíme vyjednávání. Tedy jaký mají pocit z tohoto ICS systému a jak vlastně eh, se to má v poměru s evropským právním systémem a jaký dopad to bude mít na eh, postup a vývoj evropské legislativy. Pak jsou tam určité obavy ohledně toho, jak ten proces bude fungovat a zejména ohledně výběru soudců. Evropskou unii jich může reprezentovat pouze pět, takže jak bude probíhat jejich výběr a jak zajistíme, aby měli dostatečné znalosti a e, kvalifikace e, a povědomí ohledně rozdílů mezi evropskými prátními systémy. I v rámci Spojeného království máme rozdíly mezi anglickým a skotským systémem například, takže jak to bude přesně vypadat? Eh, já, já jsem viděla někde, že jejich odměna má být 2000 euro, eh, takže to budou asi nejlevnější soudci na světě. Eh, jakým způsobem tedy budeme řešit ten, ty náklady? Vy jste hovořili o 1,5 milionech. Takže bylo by dobré, abychom, aby to, ten orgán, který bude soudce jmenovat, měl no, možnost také navyšovat jejich platby, aby se to nevy, nevymklo kontrole protože je to, je to vlastně systém instancí, u kterých eh, očekáváme, že, že pokud možno nebude nikdy vůbec povolán. Děkuji. Děkuji za eh, vysvětlení tohoto návrhu, o které Evropský parlament žádal a já jsem velice ráda, že se s tím zachází jako s prioritní záležitostí, protože napříč politickým spektrem parlament opakovaně vyslovoval obavy ohledně toho, eh, jak ISDS, tak jak existuje ve zhruba tři tisících bilaterálních smluv na světě, eh, přináší problémy s transparentností, nestraností soudců a nedostatkem eh, odvolacích procesů. Takže, jak jste správně řekl, eh, všechny naše obavy byly zohledněny ve vašem plánu, které by měly být krokem k multilaterálnímu systému. A myslím si, že ten eh, aspekt správního horizontu je velice důležitý. Eh, otázka zní eh, tedy, kolik dalších zemí podpoří plán Evropské komise a jak zareagovala rada, nebo respektive členské státy budou nyní aktivně hledat podporu pro tento nový systém. To se také týká mé další otázky jak stávající bilaterální smlouvy, které obsahují zastaralý mechanismus eh, ISDS, eh, jaký, jaký vliv bude na ně ten, mít tento nový návrh. Máte nějaké ambice je zahrnout do toho multilaterálního systému časem a jak se vyhnout situaci, kdy vznikne nějaká platforma nebo vlastně vybírání soudů, různými aktéry. Jinými slovy, jestliže nějaká smluvní strana z členského státu EU, eh, e který má bilaterální smlouvu s třetí zemí, si vybere mezi multilaterálním systémem anebo bilaterálním systémem, tak jak to bude fungovat? Eh, to není zcela jasné. Je to možná otázka do budoucna, ale je docela dobré vědět, co si o tom komise myslí. A konkrétně, protože eh, se tady vlastně pohybujeme v rámci TTIP, tak co říká eh, americká vláda o tomto evropském návrhu. My tady velice živě diskutujeme. Eh, já jsem si jistá, že američané sledují naši diskuzi, ale zajímaly by mě jejich reakce. A právě tak, co kanaděné? Máte od nich nějakou zpětnou vazbu? Potom opravdu ten eh, rozpočet naplánovaný pro ten tribunál, který bude vlastně jakoby v pohotovostním režimu a doufáme, že nebude nikdy potřebovat. Je to jako pojištění. Vždycky doufáte, že nenastane žádný konflikt, který by se řešil. Takže to bude takový e, dočasný mechanismus, kdy ti soudci budou v pohotovostním režimu. To bude nej, nákladově nejúspornější. Budou to hradit členské státy, e, přestože tento e, rozpočet je skromný v porovnání se se stálým soudem případným, kde se ten rozpočet vezme, odkud bude pocházet. Dále, e, na základě kterého práva bude rozhodovat, anebo e, se tyto detaily vyjasní e, v rámci ty typu odděleně, nebo máte nějaký plán? A dále, praktická otázka, už se plánuje nějaké sídlo toho soudu, anebo to bude takový kočovný soud, abych tak řekla. Děkuji. Děkuji. Já už jsem dostal nabídku od několika měst, že budou hostit tento soud. Helmut. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane Petručone, za vysvětlení e, tohoto návrhu, e, který samozřejmě plní e, očekávání veřejnosti a byl veřejností okamžitě přijat. Je to debata, kterou i my v Evropském parlamentu sledujeme tedy na veřejnosti členských států a Evropské unie e, obecně. A e, domnívám se, že je správné, a děkuji za to, že jste zveřejnili ten návrh, protože ten stanovuje linii, kterou e, vlastně, eh, která proběhla po tom ústupu od ISDS v členských státech. A eh, po tom dnešním výkladu eh, musím říci, že zhruba pouze 5% z těch 150 tisíc vlastně dotázaných se domnívá, že ISDS by měl nějakým způsobem pokračovat a všichni ostatní ho důrazně odmítají. A já si myslím tedy, že tento návrh to ukazuje a zohledňuje. Měli bychom tedy dále pokračovat s takovými to veřejnými diskuzemi, abychom tu problematiku ISDS jednou provždy ukončili. Tři body, které bych chtěl říci. Vy znáte opozici naší frakce, která je velice kritická a v podstatě je toho názoru, že nepotřebuje eh, ISDS a chtěl bych se ještě tedy zeptat v eh, podobě tří bodů. Eh, za prvé, byl tu zmíněn systém investičního sondu, ale v podstatě logika stále zůstává pokračováním ISDS. Rozhodovat ti, rozhod, ti rozhodující budou sice označováni za soudce, ale nebudou to žádní opravdoví soudci. Budou to e, bohatí lidé s právní kompetencí a budou to vlastně v rámci bude to v rámci článku 9. Dále je tu navrženo, že budou zase tři e, arbitři, e, ale na základě textu smlouvy. Tady zase je pokračování té logiky. Je to tedy logické, že to zůstává v tom systému, ale už to není na základě naší ústavy nebo vlastně e, zákonných základů. A to ani v Evropě, v 28 členských státech, ani v USA nebo na regionálních a lokálních úrovních, kde budou nastavovány eh, rámci, rámce pro investory. A konečně pak eh, by, má, vzniknout nějaký výbor služeb a investic o tom, jestli nějaký po, případ je opodstatněný a jestli pro něj má platit toto férové a rovné e, zacházení. Co to tedy vlastně jsou e, investice e, podle článku 3.3? To je definice, na kterou si trochu lámeme hlavu. Mnozí ji eh, interpretují tak, že podnik, při, že podnik přijde, postaví fabriku a vytvoří pracovní místa. Ale nyní se touto definicí eh, navrhuje ještě něco víc, že eh, zahraniční investice mají být chráněny v tom nejširším slova smyslu před jakou, tedy to je vlastně článek 2 definice 2 BDG a další. A v souvislosti s koncesy na eh, hledání nebo využívání přírodních, eh, přírodních zdrojů mají být také chráněny. A pak je tu tedy otázka, eh, jak ta, jak vlastně ta rozhodovací e, instance má e, postupovat. A pak je tu otázka, kterou položil už Bernd Lange, jak to vypadá s otázkami pr- povinností e, investorů. Ty by měly být zmíněny tak, aby i veřejnost mohla postupovat proti určité strategii podniků, kterou ten podnik si chce rozhodnout z ekonomických strategií a považuje ji za nutnou, nicméně neodpovídá zájmům té konkrétní eh, komunity obce. Já bych jen chtěl připomenout na ten dosud nerozhodnutý případ eh, Chevron versus Ecuador. Eh, to je problém, který trvá už 30 let a ještě stále se o něm jedná. Takže ta otázka zní, jak veřejnost může e, získat určitý právní rámec podle územního členění. A e, dále pak je tu ještě problém převzetí nákladů. O tom už diskutujeme zhruba e, rok a půl a neustále se k tomu vracíme, ale Neznamená to v konečném důsledku, že my poneseme veškeré náklady v případě, že malý eh, nebo střední podnik, eh, který eh, využije ty typu nebo CETA nebo další a bude se cítit znevýhodněný, tak v takovém případě takový podnik nikdy nepřistoupí na to, aby hradil náklady právního řízení. Takže tady zase vznikají určité nerovné podmínky a podle mého názoru Eh, bychom měli eh, ještě jednou objasnit otázku těchto právních postupů na základě existujících právních systémů s jasnými eh, možnostmi odhola, odvolání a dále. Děkuji. Děkuji, Janik. Děkuji, Bente. Děkuji za vaši prezentaci. Určitě jste pracovali. O tom není pochyb. A já si myslím, že vaše největší kreativita v tomto návrhu je podle mého názoru ten název toho systému, který zavádíte. Vám se podařilo předložit návrhy, které určitě zlepšují některé aspekty systému ISDS, ale byli jste ještě vynalézavější. Vy jste úplně změnili název a Přitom jste úplně vyprázdnili ten obsah. Už se nejedná ani o investory, ani o státy. Je to jméno, které je zcela nejednoznačné, pokud jde o statut i pokud jde o aktéry, kteří se účastní tohoto systému. Takže jste bylo opravdu velmi kreativní, říkáte, že teď už to není systém ISDS, je to něco jiného. A když se na to podíváme, tak jsou tam určitá zlepšení, ale pořád je to systém arbitráže mezi investory a státy, takže je to systém ISDS. Došlo tam k určitému zlepšení, pokud jde o soudce, to určitě, ale navážu na ty kritiky, které zde přednesl Helmut. Pokud jsem to dobře pochopil, tito noví arbitři budou mít určitou formu platby prostřednictvím mechanismu, který bude zaveden. Ale když se díváme na to, jaký arbitr bude do tohoto systému zasahovat, tak eh, podle mě určitě nebudou spokojeni s tou náhradou, kterou vy jim nabídnete jako odměnu. Takže bude zajímavé, jak si budou kromě toho vydělávat na živobytí. To by mohlo vést eh, ke střetu zájmu v určitých případech. A předseda panelu bude rozhodovat o střetech zájmu a to není úplně přesný systém, jak zajistit, že k těmto střetům zájmu nebude docházet. Nový systém, právo vydávat legislativní předpisy, to je nový slogan, který se objevuje všude, neustále se to opakuje, řádné právo vydávat legislativní předpisy, ale zdá se, že pokud jde o ambice nebo legitimní očekávání investorů, tak toto je tam zachováno. Stejně equitable treatment, rovné zacházení, tento koncept je tam také zachována a ty arbitráže budou vypadat tak, že nikdy neřeknou státu, tato legislativa je zakázána, musíte ji přepracovat. O to nejde. Jde o to, aniž by se spochybňovalo právo vydávat legislativní předpisy, tak si myslíme, že prostředky, které jste použili k tomu, abyste zajistili toto právo vydávat legislativní předpisy, nesou, není v souladu s cíly smlouvy. Ne tedy s národním právem, ale s cíly smlouvy. A z tohoto hlediska se mi zdá, že jste také nevysle, nevyřešili problém ochrany národních legislativ. V tom smyslu, že zde není zakázáno, aby investor nenapadnul dopady přijatých opatření na svou činnost, na svůj zisk. Říkáte, že už to není soukromý systém, že je to systém veřejný. Hlavní argument, který používáte, je, že vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné instituce, které najímají soudce, tak už to není soukromý systém. Já si myslím, že když máme systém, který v zásadě obchází a umožňuje obcházet národní jurisdikce, a bude mít zájem pouze o soukromé aktéry, tak podle mě je to prostě systém soukromého charakteru. I zohledem na aktéry, kterých se tento mechanismus dotýká. Podnik se bude moci vybrat, nemůže moci udělat obojí. Musíme se podívat, zda podnik, který používá různé důvody by nemohl využít na jedné straně národní jurisdikce a na druhé straně systém ISDS. Je jasné, že ze stejného důvodu nemůže podnik eh, se obracet eh, na dvě různé instance, ale uvidíme. Možná by to mohlo udělat tímto způsobem, že by uváděl různé důvody a pořád eh, jednu věc řešil u dvou instancí. Paní komisařka Malstémová říkala, že třeba by ten systém byl založen na důvěře, ovšem tady se jedná o soukromé investory. Takže ani asociace spotřebitelů, ani spotřebitelé, ani občané, ani nikdo jiný se nebude moci na tuto instituci obrátit. A pořád ještě zde neřešíte jednu otázku a to je sice pozitivní diskriminace zahraničních investorů v porovnání se s domácími investory. A ještě poslední dva body. Vím, že kladu celou řadu otázek, ale ta debata bude ještě pokračovat a bude se upřesňovat. Zdá se, že paní Malström odmítla myšlenku obrátit se na Soudní dvůr Evropských společenství žádostí o posouzení. Zdá se, že Evropská komise pravidelně, a je to zajímavé, je to určitě inteligentní, se často obrací na Evropský soudní dvůr a, a ptá se na jeho názor. Já si myslím, že je to inteligentní. Nevím, jestli je to úplně tedy v souladu ale je to dobré, aby se komise obrátila na soudní dvůr a ptala se, jestli ta legislativa, kterou připravuje, je v souladu s evropským právem. No a navíc tedy chci říci, vy zde vylepšujete systém, který jste pořád ještě žádným způsobem neosvětlili. Nevysvětlili jste, proč je dobrý. Kromě nějakých důvodů z minulosti, zde není žádná nová studie, která by umožnila, eh, abychom řekli, že dnes můžeme dokázat, že tento nový systém, který chceme zavést, který bude stát eh, určité náklady, bude lepší než ten současný systém, kdy se podniky obrací na národní soudy. A to je ta moje hlavní kritika. Ano, vy částečně reagujete na usnesení, které v tomto parlamentu přijali určité frakce, ale neřešíte ten hlavní problém. Tento systém je totiž zcela neužitečný mezi Evropou a Spojenými státy. Děkuji, paní Begin. And uh, I also thank our guests. Děkuji, také já chci poděkovat našemu hostu, že mezi nás přišel dnes do výboru. Jak si asi eh, před, dokážete představit, tak já se domnívám, že je zde není třeba v typ. Já jsem se zájmem četla váš nový návrh a vidím určitá zlepšení ale mnohem více problémů. ISDS dává cizím investorům práva, kterou, kterou nemají domácí investoři. Mm, tento problém to neřeší. Ehm, zahraniční investor musí vést spor buď ehm, u ehm, instancích národní justice anebo mezinárodní instance. Ale může se obrátit přímo na soud ISDS, přičemž domácí investor to neudělat nemůže. Kromě toho, pokud místní tribunál rozhodne v jeho neprospěch, tak může znovu zkusit štěstí u soudu ISDS novým řízením. Mám pravdu? Mám pravdu, když řeknu, že ten eh, problém eh, takzvaného forum shoppingu není vyřešen. A tady bych chtěla slyšet vás názor. Pokud e, zahraniční investor žádá dvě různé kompenzace, tak může vést paralelní řízení. Například může současně um, vést řízení u místního soudu a žádat o kompenzaci u soudu ISDS. Takže paralelní nárok znášet. také musím dodat, že jsem tam nic nenašla o řízení eh, firm, které, by, eh, které jsou mimo země TTIP, tedy třetí státy, které mají třeba malou pobočku v USA a mo, eh, bránil by jim něco tedy se obrátit na ISDS soud pokud domácí eh, mm, firma tedy by pro če, eh, za stejným účelem měla malou pobočku v USA. Dále nezdílím optimismus pana předsedy Langeho. Nevidím v tom návrhu explicitní, jasnou, jasnou definici práva regulovat. Jakou jistotu nám můžete dát? že no, ti noví soudci nebudou schopni eh, tedy rozhodnout proti eh, zákonu, který eh, reguluje životní prostředí nebo be, veře, bezpečnost veřejnosti. Kdo mm, tedy bude rozhodovat a budou ti soudci skutečně nezávislí tomto systému investor je jediný, kdo může e, zahájit řízení a soudci mohou mít tedy e, tendenci rozhodovat ve prospěch investora, aby byly další spory a aby mm, se to celé roz, rozvíjelo dál. Děkuji, mám tady osm dalších přihlášek do diskuze, takže kolegové se musí vyjadřovat stručně a jasně aby všichni dostali slovo. Děkuji. Ehm, vidím, že komise je pod tlakem ohledně ISDS a veřejné opozice vůči ISDS. Myslím, že mnoho z nás by si přálo počkat na podrobnou právní analýzu toho návrhu, které se může jevit jako zlepšení tedy otázka, zda jsou to skutečná zlepšení. V podstatě stále mluvíme o zvláštním systému pro zahraniční investory, což je diskriminace domácích investorů. Mě by zajímalo, zda právní názor v komisi, co se týče kompatibility obou systémů a pravidel pro vnitřní trh, je k dispozici veřejnosti a zda bude k dispozici poslancům. Protože tady je evidentní obava co se týče eh, tedy, eh, tedy mezi, mezi právníky. Chci zmínit jednu konkrétní oblast, která znepokojuje mě, a to je to právo regulovat. Jak silná eh, myslíte, že jsou ta ustanovení v tom, že vláda by stále musela prokázat, že ta Eh, zvolená politika byla nutná pro splnění legitimních cílů veřejném zájmu. Jak myslíte, že eh, bude možné, dejme tomu, aby vlády znovu, znovu znárodnily veřejné služby nebo eh, přijali opatření v různých, různé oblasti? Máme tady stále koncepci legitimních očekávání a spousta otázek tady ze strany právníků se týká právě toho, tohoto problému. Toto eh, mm, se má týkat ehm, budoucích obchodních dohod, ale jaké to má implikace na, PC, na CETA, když komisařka Malmström řekla, že už to nebude otvírat. Děkuji, Malko. Ehm, děkuji. Já mám několik eh, základních eh, otázek a e, mm, jedna se týká toho nového systému ISDS, který bude stále mm, systém rozhodování mezi státy a investory. To znamená, investoři mohou tedy žalovat státy. Němečský ministr Zabil řekl v dubnu mm, tohoto roku, že zahraniční investoři by neměli být jaksi lepší zakázení než domácí v Unii. Jak můžete tuto větu vysvětlit? Jak, za druhé, jaké právní prostředky nabízíte domácím investorům a zaměstnancům? Paní Masemova řekla, že nechce znovu otevírat jednání s Kanadou. Klauzule ISDS v CETA také ne. Jsou eh, tady otázky ohledně pobočky v jiné země, která zahájí řízení. Mm, jak zabránit tomu, aby americké firmy přes Kanadu Eh, používali starom, starý ISDS systém proti evropským zemím nebo proti své vlastní zemi. Kromě toho, jaký je problém v, v justici členských zemí? Myslí, eh, proč nemůžeme jít touto cestou? Máme, slyšeli jsme ho, mm, hodně eh, vyjádření k eh, takzvanému chilling efektu, tedy ochlazení, například eh, čerpání žilicového plynu nebo klonováněného masa a podobně. Myslíte si, že tento nový postup by tento takzvaný chilling efekt, nějak, tento tedy efekt ochlazení nějak ochladil? Uh, mu neutralizoval. Děkuji, děkuji panu Petričonimu za to, že přišel mezi nás. Já mám jednu konkrétní otázku. Jak se bude řešit to, že tato debata se musí schválit v Evropském parlamentu, musí to proběhnout v rámci jednání se Spojenými státy? Budeme mít záruku, že to, co nakonec budeme moci schválit v Evropském parlamentu, přijmou také vyjednavači ze strany Spojených států a také, pokud jde o další dohody, o kterých se v současné době jedná, budou se řídit tím modelem, který nakonec bude schválen, bude zde jako reference TTIP, jak vlastně bude vypadat celý ten jednací mechanismus, s tím, že já bych ještě ráda měla čas na to, abych si mohla přečíst ten drobný tisk a seznámit se s obsahem, s metodologií. Ještě jedna věc, která mě trochu znepokojuje. Zdá se mi, že je zde takový rozpor mezi tím, co zde vypracovala komise, že někdy se zde hovoří o arbitrech a někdy o soudcích. Je komise opravdu přesvědčena, že ti, kteří budou řešit eh, spory, budou skutečně soudci? Nebo byla to chyba? Ráda bych také rozptýlila tuto nejasnost. Děkuji. Dankeschön, Herr Winkler. Děkuji, pan Winkler. Pane předsedo, děkuji vám. Vy jste řekl Eh, dobré a precizní, ale přece jenom. Já, já bych vám chtěl pogratulovat, pane Patričone. Děkuji za informace a gratuluji komisi, protože, jak říkáte správně, je bezprecedentní, abyste zveřejnili návrh, ale já jsem si jistý, že to je dobrý počin, protože ten návrh bude lepší, když se o něm bude moct diskutovat tady a když bude možné získat zpětnou vazbu eh, zainteresovaných stran. Eh, Debatujeme samozřejmě o nástroji, který bude zahrnutý do smlouvy TTIP mezi EU a USA, ale jde nám spíše o ty následky, protože tady vlastně vytváříme globální šablonu. Myslíme si, že to bude globální šablona. Vy jste hovořil o e, mnoho multilaterální e, instituci pro řešení investičních sporů a také o přechodovém mechanismu, e, který vlastně po, bude směřovat od současného bilaterálního systému k tomu novému multilaterálnímu, až tento vznikne. A v tomto kontextu si myslím, že bychom měli eh, uvažovat eh, o nějaké evropské instituci pro řešení investičních sporů, protože máme mnoho vnitroevropských bilaterálních smluv a ty e, obsahují mechanismus ISDS mezi západním členským státem a východním členským státem. A e, já e, bych chtěl položit otázku vlastně ve stejném směru jako paní Maritě Šake, ale jsem z východoevropské země, takže to budu mluvit více na rovinu Potřebujeme nebo plánujete nějaký vnitroevropský investiční soud eh, v rámci přechodu od současného systému, kdy máme celou řadu eh, bilaterálních investičních smluv eh, mezi členskými státy? A nebo uvažujete o jaksi odstavení těchto, nebo zruš, postupnému zrušení těchto vnitroevropských bilaterálních smluv? Nebo to přenecháte například rozšířené regulaci vnitřního trhu nebo něčemu podobnému. Děkuji. Děkuji, Maria. Děkuji. Už bylo řečeno mnoho, takže se pokusím nic neopakovat. Můžeme mít eh, spokojení s jednou věcí, že komise se konečně pohnula po konzultacích, které proběhly ohledně ISDS. Je pravda, že většina lidí, která odpovídala, byla proti ISDS. Vy jste nereagovali tím, že ISDS nebude, ale řekli jste, že bude ISDS pozměněný. Teď jde o to, zda to budou jen kosmetické změny nebo skutečně hluboké. Já jsem přesvědčena, že v rámci TTIP a v rámci seta tento mechanismus není potřebný, protože máme jiné stabilní mechanismy a můžeme pracovat eh, v rámci těchto veřejných jurisdikcí. Přesto si myslím, že je důležité provést intelektuální analýzu vašeho návrhu a v každém případě mám pár otázek k tomuto návrhu. Za prvé, proč jste v mechanismu nepočítali s tím, že je třeba nejdříve vyčerpat národní jurisdikci, národní soudy, než se obrátit na takovýto mechanismus. To, co vy navrhujete, znamená, že se můžete nejdříve obrátit na národní jurisdikci a pak vlastně to v určité chvíli zastavíte a obrátíte se na soukromý soud, protože souhlasím s panem Žadotem, je to podle mě soukromý soud. Za druhé, hodně se hovořilo o právu eh, regulovat právo vydávat legislativní předpisy. Já bych řekla, že bychom měli spíš říci, že je zde také povinnost kompenzovat. Povinnost kompenzovat. To si myslím, že je dimenze, která je trošku problematická. A třetí otázka je definice investic. Tato otázka zde už vznikla. Jak definujete investice a investory v tomto rámci? Čtvrtá otázka se týká zprostředkování mediace. To je tedy zcela nejasný proces, který zde existuje. Nebylo by vhodné, aby zde byla transparentnost už od začátku, kdy bude zahájena mediace, abychom věděli, jaké případy budou řešeny jiným způsobem, ale také jak budou řešeny. Musí členské státy ustoupit, pokud jde o jejich návrhy museli se stáhnout. Jak to bylo? Já si myslím, že tato otázka je zde zcela zásadní. Nezávislost soudců. Vy odhodujete, nebo tedy předpokládáte, že soudci jsou nezávislí v okamžiku, že zrovna neřeší žádnou věc rozběhnutou v okamžiku, kdy začnou řešit nějaký případ. Ale mají i vztah vlastně se svou kanceláří takže to by tam také mělo být zohledněno. A já vycházím z principu, jak už jsem říkala, že nepotřebujeme ISDS v dohodě s USA a s Kanadou, ale pokud tedy myslíte, že to opravdu potřebujeme, tak co uděláte se setou? Paní Malstremová říkala, že tam neustoupí. Děkuji, další řečník. pane předsedo. Za, ve frakci ECR máme, pozvali jsme experty na arbitráž a předložili jsme jim ten návrh, který eh, představila paní Malmström a ti experti nám řekli, že eh, eh, arbitři jsou rychlejší a efektivnější než takováto konstrukce. Eh, také od eh, zainteresovaných podniků, které dosud exportují a eh, investují, jsme slyšeli, že ten současný systém není tak špatný, abychom ho museli nahradit. Já tedy mám ten pocit, že ten postup, který byl zvolen, je velmi silně politicky orientovaný. A také ta formulace, kterou čtu u paní Malmström, a sice nový systém řešení investičních sporů na základě demokratických zásad a veřejné kontroly budí dojem, že tady značnou roli hrají politické ohledy. A já se potom ptám, už to také zaznělo, jak to vidí američané, protože eh, američané mají fungující eh, systém eh, ISDS, takže máme už o tom informace, jak to vidí. A dále, když bude vytvořena nová instituce, můžeme v takovém případě do, ne, nemůžeme nikdy eh, poznat, jaké budou následky toho, že vznikne nová instituce. To platí o každé instituci. A já se ptám, eh, bude to jedna instituce, která bude rozhodovat někde v nějaké zemi, bude rozhodovat o všech případech, pokud ano, eh, tak byl by přehnaný požadavek, kdybychom potom některé případy jaksi Jakým, jakým způsobem by se tyto případy řešily eh, v, v odpovídajícím čase? Eh, protože eh, Podniky chtějí, aby se rozhodlo rychle, aby mohli investovat. Takže otázka, e, má otázka míří na akce schopnosti toho procesu. Když budou zřízeny různé komory, tak by mě zajímalo, jestli budou všechny v jedné zemi, anebo jestli bude každá v jiné zemi. Protože umím, umíme si představit, že jedna instituce e, která bude eh, rozptýlená na, v různých zemích, eh, nebude eh, natolik expertní a akceschopná, jako kdyby byla v jedné zemi. Další otázka. Když má být zajištěna nezávislost, a tak u těch případů, o kterých se jedná, toho eh, poplynou značné finanční následky. Jak můžeme zajistit, že opravdu eh, bude existovat nezávislost? Nemohou potom existovat pokusy určitých vlád dostat tam svoje lidi? aby, aby potom tito lidé realizovali jejich představy. Takže já tady vidím spoustu otázek ohledně tohoto projektu a má os, poslední otázka zní, jestli se opravdu vyplatí udělat něco politicky, co je ekonomicky pouze pochybně zdůvodněné. Děkuji. Viktor? Děkuji. Já bych na úvod chtěl poděkovat panu Čionemu z komise za ten velice obsáhlý a detailní výklad nového systému, který je odpovědí na ten stálý tlak Evropského parlamentu. A ukazuje se tedy vlastně role a kompetence parlamentu v celé této hře. Jedna otázka. Plánuje Evropská komise možnost vytvořit podobné řešení, řešení podobné k tomu, o kterém jsme hovořili předtím, protože zachovej, zachovejme klid, to je pouze návrh, o kterém se bude jednat. Není to finální text, všichni to vědí. Je to návrh, který jste právě představili, eh, paní Malmström ho představila minulý týden a o něm se bude nejprve vyjednávat se Spojenými státy. A výsledek toho vyjednávání bude potom přijat a stane se součástí mezinárodního práva. Ale já jsem přesvědčen, přesvědčený, že Evropa udělá, co je v jejich silách, eh, proto, aby ten návrh byl přijat v tom rámci, o kterém jste právě hovořil. Ale teď zpátky k vyjednávání s Čínou. Plánuje Evropská komise možnost nějakého podobného nebo totožného řešení v naší bilaterální investiční dohodě s Čínou, i když víme, že tyto dvě strany, Evropa a Čína, mají úplně, ale naprosto úplně odlišné právní systémy, což vytváří nejistotu a nestabilitu pro investory, kteří buď investují v Číně nebo v Evropě? Zkoumali jste postoj Číňanů k tomuto návrhu? A nebo jeví Čína ochotu spolupracovat s Evropou na vytvoření toho nového systému? A konečně, já si myslím, že eh, méně, méně někdy bývá více a eh, u některých těch, u některého tohoto návrhu jestli, jestli to není spíš více. Já neříkám, že je to příliš dobré, ale zdá se, že váš návrh je považován za špatný, protože eh, odpovídá příliš dobře na naše obavy. Děkuji, paní Forenca. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já mám trochu zjednodušený úkol, protože přede mnou už vystoupila řada kolegů, především Helmut Scholz, ale také Janik Žado. Já si myslím, že se jedná o prezentaci návrhu, který neřeší ty hlavní důvody, proč jsme jako parlamentní frakce, a nejen jako parlamentní frakce, ale proč vlastně celé výbory upozornili na neužitečnost, zbytečnost a také nebezpečnost mechanismu, jako je ISDS. Mám zde otázku prohlášení komisařky Malstrémové, která řekla, že zde není žádný přímý vztah mezi vytvořením nebo tedy začleněním systému pro mezinárodní arbitráž do TTIP a investicemi, růstem investic. Tak proč na tom tolik trváme? To je otázka, kterou se klade veřejnost i velký díl Evropského parlamentu. My doufáme, že to, co zde prezentujete, bude taková změna směru, pokud jde o problematičnost dostupnosti k údajům. My jsme o tom hovořili už velmi dlouze v souvislosti s TTIP. Stručné shrnutí. Další výhoda zvýhodňování mezinárodních investorů, zahraničních investorů v porovnání se s domácími investory a nebudou také ze soudu vyloučeni soudci, kteří až dosud byli zapojeni do věcí, které dávaly přednost velkým nadnárodním korporacím. Otázka CETA, to už tady říkalo několik kolegů, tak tomu se vracet nebudu. My si myslíme, že i z těchto důvodů, především kvůli tomu, že i to, co zde prezentujete, to je jen zamaskovaný ISDS, tak my máme stejné názory a stejně jako v minulosti odmítáme tento systém. Děkuji, děkuji také za to, že jste prezentovali tento systém. Já nechci opakovat to, co zde lidé říkali, jsou zde nějaké dobré body, ale pořád ještě vidíme ten hlavní problém, pořád je to ještě systém, který je uplatňu, se uplatňuje pořád pro zahraniční investory, je a neřeší se jejich povinnosti. Nebudu opakovat všechny otázky, které zde už říkali kolegové. Těším se, že na ně dostaneme odpověď, ale jedna věc, která zde podle mě, neza, zde podle mě nezazněla, je, že mně přijde trošičku divné, že ty peníze, kterou dostanou soudci, vypadají tak, že dostávají, no, budou dostávat fixní plat, ale pak zde budou ještě další peníze, které budou pobírat tito soudci a vypadá to, že jejich denní příjem bude 3 tisíce amerických dolarů. No tak to je, to opravdu není málo, ale pak zde budou ještě další náklady a tak dále. Takže ještě nějaké další náklady výdaje. Možná by bylo dobré navrhnout, že to bude jako v rámci VTO, ale tam je to ani ne tisíc, takže zdá se, že je zde opravdu rozdíl mezi těmito honoráři, denními honoráři a těmi dalšími poplatky. A pak eh, jsme ještě nenašli žádné jasné formulace, které by znamenaly, že zahraniční investoři, kteří nebudou mít žádné specifické aktivity, zde nebudou mít přístup. Eh, nevím, možná jsme to tam jenom nenašli. Děkuji, to byla spousta otázek, máte slovo. Dáte mi určitě jen tři minuty na to, abych odpověděl všechny dotazy. Přesunou. <laughs> no, no, no. Jenom, jenom abych věděl. Já pevně věřím ve naši schopnost zodpovědět. Ano, já jsem vám k dispozici jak dlouho, jak budete potřebovat. Takže e, já se pokusím, bude-li to možné, sloučit eh, ty otázky, ale omlouvám se, jestli na něco zapomenu, pokud je to důležité, tak mi to určitě připomenete. Jinak se vám velice rád ozvu potom bilaterálně eh, ohledně jakýchkoliv detailů, které jsem vynechal. Nejprve bych chtěl začít otázkou třetích zemí. Eh, to je v tuto chvíli bohužel poměrně jednoduché. Většina třetích zemí, se kterými eh, diskutujeme, je poněkud zaskočená tou debatou, která probíhá v Evropě. My jsme se vynasnažili tu debatu vysvětlit, eh, aby eh, se neřídili pouze tiskem nebo veřejně dostupnými informacemi. Hovoříme o tom, co se děje v radě, co se děje v parlamentu, jaké jsou motivace a hlubší kořeny té debaty. Ze všech sil se snažíme o objektivitu a snažíme se, aby chápali, co se u nás děje. Abychom je lépe připravili na dobu, kdy pro ně budeme mít konkrétní návrh. Eh, jenže my nemáme vlastně ani konkrétní návrh pro TTIP dnes. Pouze vlastně takový návrh na nečisto. Já si myslím, že naši partneři by nebyli překvapeni. Podle mého názoru, například já jsem byl minulý týden v Japonsku na kole vyjednávání a e, dal jsem svému protěžku prezentaci o návrhu, který mezi tím komise e, publikovala. Vysvětlil jsem, proč je to takový návrh a ne jiný a to tež děláme se všemi našimi partnery. My kolegové byli minulý týden v Číně a probíhalo to tam stejně. Není ale způsob, jak od nich získat nějakou seriózní reakci, dokud jim neukážeme něco konkrétnějšího. Zatím jsme se dočkali dvou reakcí, které byly velice široké, velice obecné. Nebylo to nic, z čeho by se dalo vycházet, ale z většiny, většina partnerů se k tomu staví velice podobně jako členské státy v samotné Evropě. A sice, co podniky, co délka, náklady, jaké jsou komplikace. A druhá reakce je variantou toho, tu jsme získali od Větnamu, tedy z rozvojové zemi je to poměrně překvapivé na zemi s takovým právním a politickým systémem, ale Větnamci se k tomu stavěli pozitivněji nebo méně opatrně než ostatní země. Nicméně položili také otázku, můžeme my, Větnam, s naší úrovní rozvoje zvládat systém, který je stavěný na rozvinuté země? To je legitimní otázka. My jsme jim řekli, že jsme připraveni o tom diskutovat, jakým způsobem tento systém odstranit. Ale to je všechno. To tež platí o Kanadě. Kanaďané, eh, my jsme je informovali a oni čekají na lepší vysvětlení toho, eh, co čím myslíme, eh, co chceme, jaké jsou naše cíle a kam, kam míříme. Konkrétně Kanaďané, jako vždycky, věnují zvláštní pozornost tomu, co se stane mezi jakýmkoliv partnerem a spojeným státem, z důvodů, které jistě všichni chápete. Komisařka zcela jasně řekla, že není ochotná znovu otevírat vyjednávání. To neznamená, že určité úpravy nejsou možné, ale než můžeme diskutovat o úpravách, tak musíme sami vědět, co chceme. Eh, jaký vlastně, jakou, jak, jakou máme ideu, jakou šablonu chceme. Pak je otázka, co tam chybí a co z toho je možné teď. Máme eh, celou škálu revizních doložek eh, v dohodě s Kanadou, které se dají využít v blízké budoucnosti k vytvoření a zavedení dalších změn. Situace v CETA je tedy stále ještě nekonkrétní a mlhavá a my musíme vysvětlovat Kanaděnům, co chceme a potom se zařídit podle jejich reakcí. Takže, jak říkám, během právní revize jsou ještě některé úpravy možné, ale už ne radikální změny, které by si žádali znovu otevření vyjednávání. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by Kanaďané a priori něco odmítali. Konec konců eh, ta idea odvolání eh, má původ v Americe. Eh, Kanaďané to nadnesli první a USA to mají v, nego- ve vyjednávacím mandátu. A jestli je to způsob odvolání, který chceme my, to budeme vědět, až se o tom dozvíme více. a myslím si, že nemá cenu hovořit s nimi detailněji, dokud nevíme, jaká je vlastně evropská pozice. A to, co tady máme dnes před sebou, to ještě není evropská pozice. To je návrh, na kterém se bude dále pracovat a který musí projít celou procedurou. Ta šablona, kterou tady navrhujeme, má být šablonou pro budoucnost, tedy i pro Čínu. A jestli budeme schopni vyjednat přesně toto se všemi zeměmi, to zcela upřímně řečeno nevím to vám nejsem schopen říct, že přesně tohle a nic jiného budeme mít se všemi smlouvami. Já můžu říci, že komise je odhodlaná nevyjednávat o něčem, co odpovídá jiným principům než tento návrh. A pokud se ukáže, že je to nemožné, tak se budeme muset obrátit na naše politické vůdce a diskutovat to s nimi. V tuto chvíli takto nespekulujeme. Máme tento návrh napsaný na základě toho, co víme, že si většina našich partnerů myslí. A nevidíme žádný problém, který by byl z principu nepřekonatelný. A co se potom stane konkrétně během vyjednávání, to, abych byl upřímný, se neodvažuji předvídat. Konkrétně k USA jste se někteří z vás ptali na jejich reakci. Jejich úvodní reakce je taková obezřetná. Spojeným státům budou dělat starosti dodatečné náklady pro podniky, komplikovanost toho mechanismu, budou mít starosti ohledně toho, že jejich investoři dostanou méně výnosů, než kolik si představují. Zároveň většina těch inovací jsou inovace, které eh, USA sdílejí. Spojené státy chtějí právo regulovat eh, stejně jako my a, chtějí si, a stejně, stejně žárlivě si ho střeží právě tak jim záleží na transparentnosti. Konec konců eh, USA byli eh, propagátorem transparentnosti mezinárodních smluv ještě před námi, takže je spousta důvodů, proč by Spojené státy se měly chtít zapojit do této diskuze a velice by mě překvapilo, kdyby to jen tak odkývali bez dlouhé a důkladné diskuze. Eh, domníváme se ale, že máme čím je přesvědčit o tom, že jde o průchodný průchodný plán. Teď k tomu právu regulovat. Eh, ohledně toho panuje mnoho otázek. Jde o systém řešení sporu, který vznikl na základech právního státu a ne, ne, a není to vlastně e, systém, který by měl řešit spory vzniklé na základě domácích zákonů určité země. Ten tribunál by neměl a nebude vynášet rozsudky v, případ, v případech podle domácího práva EU nebo USA. To e, je jasné, to máme černé na bílém, mohou vynášet rozsudky pouze na základě ustanovení, na základě ustanovení samotné smlouvy. A to může sloužit jako základ pro odpovědi na mnoho otázek, jako, jako proč zvláštní systém. Proto, že máme různá pravidla, na, na jejich základě vyjednáváme o mezinárodní dohodě. Další otázka zní, proč dáváme procesní práva investorovi, tedy soukromému subjektu. O tom už jsme více než jednou debatovali. Takže já nejsem schopen vám říci nic nového. E, Pouze připomínám, že možnosti individuálních sporů jsou takové, že si nemyslíme, že by se s nimi mohl vypořádat mechanismus na úrovni stát-stát. A také proto, že v řešení sporu mezi státem a státem máme povinnost e, vlastně e, rozporovat zákony třetí země. Je mnoho situací, kde by bylo, eh, kde by bylo patřičné nějaké řešení spočívající v kompenzaci, eh, nicméně eh, tady je právě ten problém s, těmi, s těmito zákony. To je argument, který jste už slyšeli víckrát, určitě se o tom budeme bavit znovu. Já bych to rád dnes vynechal, aby abych mohl odpovědět na novější otázky, než je tato. otázka malých a středních podniků a finanční a právní pomoci. To je otázka, kterou nemůže vyřešit ta dohoda. Je to otázka otevřená a já pro vás nemám odpověď. To je problém, který zkoumáme, ale to řešení musí být řešení domácí. Eh, jestliže chceme systém, který by poskytoval pomoc našim malým a středním podnikům, tak to je volba Evropy. A měli bychom eh, to provést v rámci evropského práva. No, nepotřebujeme systém, eh, kdy bychom měli povinnost pomáhat firmám Spojených států, nebo naopak. Je to otevřená otázka, jsou tady různá pro a proti a my jsme se snažili ten mechanismus zjednodušit. Náklady budou v každém případě nižší, protože náklady na soudce eh, ponese veřejný rozpočet. Zbývají náklady eh, akté, jednotlivých aktérů a jejich právního poradenství. Takový ten princip eh, poražený platí, tak ano, malý a střední podnik, který prohraje spor, má velký problém. Zároveň, jestliže malý a střední podnik má solidně, solidní argumenty a chce napadnout vládu Spojených států, tak eh, to klidně může udělat a potom vláda Spojených států eh, zaplatí následky. Celé je to na tom, jestli mají opodstatněný argument eh, a zase, jestli jim můžeme poskytnout právní poradenství, to je naše domácí volba. To můžeme, pokud si to budeme přát. Zabraňování zneužívání. Existuje e, celá řada mechanismů, které mají zabránit zneužívání anebo penalizovat ty, kteří se snaží systému zneužít. Například e, takové ty e, PO Box firmy nebo skořápkové firmy nebudou toho moci zneužívat. Máme tady ustanovení, které konkrétně zakazuje situaci, ke které došlo v jiných případech, kdy vznikne ceřiná společnost nebo v, a, a investuje v době, kdy se schyluje k nějakému konkrétnímu sporu. Hovořili jsme tady o, o tom forum shoppingu, všichni známe případ Philip Morris a myslíme si, že kombinace různých prvků systému zabrání takovýmto případům v budoucnu. O něco těžší otázka zní, co se stane, jestliže bude existovat opravdová ceřiná společnost ve třetí zemi. Tak jeden zvláště závažný eh, případ eh, spočíval v tom, nebo bylo, bylo, to, eh, bylo to spor mezi evropskou firmou a vládou kanadské provincie, a šlo tam o americkou ceřinou společnost té evropské společnosti a přes severoamerické sídlo e, investovali do různých míst v Severní Americe a tedy i v Kanadě. A tehdy e, to bylo podle pravidel řešení sporu NAFTA. A nyní by tato společnost přišla o 100 miliony dolarů podle toho nového systému. Investice ze třetích zemí, to je zkrátka fakt, k tomu dochází a my nediskriminujeme společnosti, eh, které operují v EU na základě národnosti akcionářů. Společnost, která si zřídí sídlo v Evropské unii eh, a podniká v Evropské unii, eh, v evropské ekonomiky podle evropských smluv, je považována za evropskou společnost. Nevíme, proč by to mělo být jiné v jakékoliv investiční dohodě. My se snažíme eh, firmám našim, které investují do třetích zemí, eh, podobnou úroveň ochrany, eh, jako se zahraniční firmy těší v Evropě, protože si zřídí sídlo ve členském státě Evropské unie. Pak je tu otázka vymahatelnosti. To je jeden z důvodů, proč tam stále ještě hm, najdete určité výrazy jako eh, award. Takže vlastně eh, je to mezinárodní dohoda, takže vymahatelnost eh, závisí na veřejném mezinárodním právu A při řešení investičních sporů existují mezinárodní úmluvy, podle nichž je možné se dostat ven z tohoto systému a použít domácí soud eh, některých členů těchto úmluv, zejména úmluvy ICSID a my tady pamatujeme na možnost využití eh, ICSIDu jakožto mechanismu vymáhání abychom vytvořili ještě dodatečný mechanismus vymáhání, tak ano, to je možné, ale zase e, vyžadovalo by to konsenzus zemí, ve kterých bychom o vymáhání usilovali. Čili zase by to musela být mnohostranná umluva. Nic z toho není nemožné, mnoho z toho je žádoucí, ale nejsou to krátkodobá řešení. Můj japonský protějšek se mě ze všeho nejdřív zeptal, můžeme měnit eh, konvenci ICSID na multilaterální kodex. Ano, skvělý nápad. To, to bychom měli 160 členů, ale také bychom museli 160 zemí přesvědčit. Takže to jsou debaty, které musíme vést, jak vytvoříme eh, multilaterální instituci. My začneme eh, hledat tento koncenzus se spřízněnými zeměmi, jako je Kanada, Japonsko, Spojené státy, to je nevyhnutelné. Počkáme si na reakci Číny. Přístup Číny k investičním záležitostem e, se e, vyvíjí rychleji než k ostatním obchodním záležitostem, takže není nemožné, že by Čína měla zájem. Na Číňanech je dobré to, že často dávají přednost multilaterálnímu řešení než, při, než bilaterálnímu alespoň pokud jde o tvoření pravidel. Takže ani u Číny to není nemožné. My se pokusíme vyvinout tedy určitou strategii, budeme se snažit vyhnout chybám, které jsme udělali v minulosti, kdy jsme navrhli skvělá eh, eh, investiční pravidla, eh, ale potom jsme selhali, protože se nám nepodařilo dosáhnout širokého koncenzu. Takže tentokrát jsme odhodlení neupadnout do stejné pasti. Pokud jde o vztahy s domácími soudy, tak ten eh, koncepční dokument, který si jistě pamatujete, identifikoval dvě hlavní možnosti. Tu takzvanou no U-turn, o které se někteří z vás zmínili, a tedy můžete začít eh, s domácím sporem, ale pokud chcete na mezinárodní úroveň, musíte zanechat toho eh, mezinárod, toho domácího sporu. Ale pak je tam možnost té vidličky fork in the road a sice musíte se rozhodnout hned na začátku. Přestože ta vidlička je zdánlivě jednodušší řešení, tak má ten vedlejší účinek toho, že de facto obchází domácí jurisdikci. A investor se musí rozhodnout abstraktně. Půjdu k domácímu soudu, já nevím, jestli, i když mu věřím dnes tomu domácímu soudu, jestli mu můžu věřit i zítra. A v tom případě si možná předem vybere tu mezinárodní cestu, aniž by vůbec uvažovalo té domácí. Nechceme samozřejmě eh, povzbuzovat strany, aby si primárně vybírali domácí cestu. A možnost no U-turn zajišťuje alespoň to, že nemůžete vlastně se, eh, mluvit ve dvou rybnících. Domácí, opra- domácí opravné prostředky eh, můžou být aplikovány na stejnou faktickou situaci, ale právní situace nemůže být stejná. Přesto, že je to psáno stejným jazykem, tak mezinárodní právo není stejné jako domácí právo. A domácí soudy mohou pouze používat domácí právo. A proto požadovat domácí očkodnění, to je možnost, ale vůbec nesouvisí s řešením eh, mezinárodního sporu, které se také naskýtá. A i v Evropě máme mnoho závažných problémů s délkou řízení v komerční a ekonomické sféře. A e, teď vyjednáváme a budeme vyjednávat s mnoha zeměmi, jejich právní systémy jsou křehké. A budeme dávat e, investorům povinnost e, zkoušet to domácí cestou, tak tam možná bude určité řešení v oblasti domácího práva, ale oni se ho možná nedomůžou. Eh, buď kvůli zlé vůli, anebo kvůli neefektivnosti, která je nadměrná. Takže zase to není právní otázka, to je spíše výběr příležitosti. Dále, pane předsedo, otázka povinností investorů. Tady jsou dva aspekty. A eh, odpovědi jsou zcela různé. Za prvé, jaké jsou jejich povinnosti. Povinností investora jsou zákony země, kde investor investuje. Každý, kdo investuje v Evropě, musí dodržovat naše pravidla eh, bez jakýchkoliv úlev, jakýchkoliv výjimek, eh, tečka. Vymáhání tohoto práva je v rukou našich domácích úřadů a domácích soudů. Nemělo by to být v rukou mezinárodní jurisdikce. A silný argument eh, pro to dát se do rukou mezinárodní jurisdikce vlastně říká zajistit, eh, aby domácí právo bylo výlučně v rukou domácí jurisdikce. Takže eh, povinnosti investorů jsou takové, které my rozhodujeme, že budou jejich povinnosti, protože investují v našich zemích. Totež, když naše firmy investují v zahraničí. A u investičních dohod my zajišťujeme, aby se investoři těšili úrovni ochrany, pokud jde o práva, která jsou v té dohodě zapsána, která by byla srovnatelná s tím, k jakým právům se těší zahraniční investoři, domácí či zahraniční v Evropě. A pokud jde o povinnosti, ty nejsou na nás, to nevybíráme my. Proto tam není žádná zmínka o povinnostech investora to je daný fakt. Ty jsou takové, jak, pod jak, jakým podléhají všichni ekonomičtí aktéři. Další aspekt vaší otázky je poněkud odlišný a má mnohem silnější vazbu s tou dohodou. A to je otázka e, pokynů, e, společenské odpovědnosti firm a tak dále. Ale to není otázka investic, to je otázka mnohem širší a souvisí nejen s chováním investorů v Evropě, ale také s naš- chováním našich investorů v zahraničí. V naší dohodě jsou odkazy na společenskou odpovědnost podniků, ale otázka zní, jak daleko tady můžeme zajít jak daleko můžeme zajít, aniž bychom se ocitli mimo rámec dobrovolných pokynů, které podporují vlády, tedy pokynů eh, OECD, a jakým způsobem se můžeme z nich nepřímo učinit eh, povinná ustanovení aniž bychom eh, vyjednávali se všemi zeměmi o závazných bilaterálních pravidlech pro pracovní právo například přestože by se nám to líbilo, tak to nemůžeme splnit. Takže to je další aspekt. Je to, je to rozpracované a v té kapitole o investicích to není, protože že přestože zahraniční přímá investice je jedním z hlavních instrumentů, v realitě jde o mnohem větší otázku která eh, ovlivňuje i to, jak lidé obchodují, nejen jak investují. Takže tyto vazby eh, existují v naší dohodě, ale eh, jsou na úrovni celé dohody a ne pouze kapitoly o investicích. Další otázka, jestli jdeme dostatečně daleko. Ano, to je otázka k diskuzi a já ve zmučení přiznám, že je to otázka velice obtížná a rozhodně jsme nepřesvědčili většinu našich partnerů tak, jak by se nám líbilo. ale myslím si, že za těch 20 let, kdy se o této otázce mluví, jsme učinili značný pokrok. A jestli je to dost, jestli je to dostatečné, to je na vás, pane předsedo, a na parlamentu, aby se to posoudili. Dále výběr soudců a celá ta mašinerie ohledně výběru soudců, e, nezávislosti a tak dále. Tak nejprve, já bych chtěl vyzvat ty z vás, kteří jste vyjádřili technické pochybnosti, abyste se obrátili na experta v soudních záležitostech ve vaší zemi. A abyste se jich zeptali, jak jaké jsou přesně rozdíly mezi tím, když je soudce jmenován nebo e, vybrán, e, jak je to s kvalifikacemi, platem, jaké mají procesní povinnosti a tak dále ve vašich zemích. Určitě zjistíte rozdíly, ale také zjistíte, že ty rozdíly jsou poměrně malé. A pokud dáme všechny tyto, všechny tyto informace dohromady, tak zjistíme, že to, co tady navrhujeme, má kořeny při nejmenším někde, v některé evropské jurisdikci. A nekompatibilita e, vlastně nekompatibilita ne, ne, s vykonáváním právní profese potrvá po celou dobu toho mandátu, tedy po šest let. A jestli jim platíme málo nebo správně nebo příliš, tak upřímně řečeno to ukáže čas my jsme zkoumali, my zkoumáme systémy, kde se vybírají soudci s podobnou úrovní kvalifikace. E, ten odvolací orgán e, nám bude asi patrně nejpovědomější, ale zkoumáme i další instituce, jako je Mezinárodní soudní dvůr, e, stálý arbitrážní soud. A to se zase tak zásadně od sebe neliší. Abych to řekl naprosto jasně. Uh, ten systém je takový, že bude malá měsíční mzda za to, že jsou účastníci toho systému. A potom tam bude denní honorář za eh, ty dny, které opravdu stráví eh, na, tím, na tom případu. A ty tvoří hlavní část odměny. A proto toto je to, proč pro ně má cenu se případem zabývat. Jestli tato, takováto vyhlídka bude dostatečná na to, aby měli ochotu se účastnit toho systému a zříci se lukrativních aktivit v právní oblasti, tak to je otázka. My nutně nepotřebujeme ty právníky. Kvalifikace, kterou jsme vybrali, je způsobilost vykonávat soud funkci soudce v zemi svého původu. To jsou lidé, kteří by mohli být jmenováni soudci v zemi, ze které pochází, ať už jde o evropskou zemi, nebo třetí zemi, nebo USA. Tyto podmínky nebudeme harmonizovat, ale zase tak zásadně se od sebe neliší. Není nemožné to skloubit. Takže my chceme, my chceme oslovit profesory práva, právní konzultanty, právníky, ale nenutně ty, kteří eh, dělají kariéru výlučně na investičních sporech. Jestli se ukáže, že to nebude v praxi fungovat, eh, tak to budeme muset upravit. Ale eh, upřímně řečeno, není důvod se domnívat, že to bude méně efektivní, než když arbitrátory, arbitry si vybírají e, samotné strany na základě podmínek, které nikdo nezná. Většinou jsou to experti v té dané záležitosti, ale ani to není zárukou. Rozšíření systému a náklady na systém. My jsme je odhadli, jak nejlépe to šlo. Odhadli jsme ty náklady na 3 miliony e, amerických dolarů nebo 3 miliony euro rozdělené 50 eh, na 50 mezi EU a USA. Ta část eh, Evropské unie bude placená z evropského rozpočtu. Už jsme hovořili s kolegy z Generálního ředitelství pro rozpočet a správní službou. Je to trošku komplikované, ale zcela možné. Bude se to násobit s každou další dohodou? Ano. Stane se to neúnosným, eh, to netušíme Neznásobí se to přes noc, protože bohužel nejsme schopni vyjednávat a ratifikovat dohody přes noc, jak všichni víme. Takže než se z toho stane opravdový finanční problém, tak uplyne poměrně hodně let a uvidíme, jak na tom v té době budeme. intra-EU. Eh, Intra-EU záležitosti. Obecně otázka eh, starších EITs. Ehm, žádné forum shopping není možný podle nových podmínek, protože podle přechodných ustanovení, které Rada parlament schválila, eh, dohoda s EU za, nahradí dohody členských států se třetími zeměmi. e, zůstanou v platnosti pouze v případě, že jiná dohoda není, takže žádný konflikt nevznikne. Co se stane s těmi bilaterálními dohodami e, v případě těch e, starších ISDS? to, co bylo v návrhu, předchozím návrhu komise, pokud myslíte, že to je staromodní, tak byste se měli podívat na některé dohody z členských, které mají členské státy. A tady se dostáváme do eh, dávné historie. Ehm, ale bylo politické rozhodnutí, eh, že se postupně budou eh, tyto dohody nahrazovat tak, jak bude možné je vyjednávat. To je eh, věc, eh, to je eh, to, co bylo dohodnuto v radě a v parlamentu. Ten problém se nevyřeší jedním škrtem pera. Tento návrh nemůže to, to změnit. Intra-EU BIT, tedy bilaterální dohody, to je něco jiného v ideálním e, světě by neměly existovat to bilaterální dohody. Komise je posuzuje, zahájila jednání s řadou členských zemích. E, to je věc, kterou, tím se zabývají moji kolegové, e, kteří jsou zodpovědní za vnitřní trh, takže to berte prosím s rezervou, ale pokud já vím, tak se to bude řešit Neměli bychom je potřebovat, neměli bychom mm, mít další evropské instituce, protože už máme mm, soudní dvůr, Evropský soudní dvůr, který by toto řešil. Jak jsem říkal, padnou mm, otázky, kde nebudu znát odpověď, to je ta lokalita. To je prostě věc, která eh, souvisí s tím, co musíme ještě vyřešit. To ještě je. Co Boston? <laughs> Boston, eh, kolebka amerického právního systému nebo bilaterální jako eh, cestující instituci boston Strasburg, to by bylo ještě dražší než brusel Strasburg. Ty možnosti jsou nekonečné. Mohlo by to být na půl cesty, ano. Fyzicky by to mohlo být na půl cesty. Island nebo Grónsko třeba? Definice investic. Definice investice to je, ten, kdo tu otázku položila, no máte pravdu, je to je naprosto klíčové. Co si zaslouží ochranu? Majetek? Co je in, to investice? Investice je, já investuji do nějaké země, dávám, to znamená, že vezmu svůj majetek, dám ho do třetí země ve prospěch pro můj a místní ekonomiky. To je investice. S touto kon- to není právní koncepce, ale to je v podstatě ekonomická, základní ekonomická koncepce. Není to prostě jenom stavba továrny. Jaký je rozdíl mezi tím, že já si postavím továrnu v eh, zemi X a budu financovat již stávající firmu a umožním jí přežití a prosperitu? Jsem méně vítaný nebo riskuju víc nebo míně svého majetku? já dám své eh, patenty k dispozici nebo moje objevy, vynálezy. Je to, mm, zaslouží si to menší ochranu? My jsme v podstatě investice definovali jako používání majetku k produktivním účelům. Současně, když se podíváte na Vlastnění, co je to vyvlastnění? To je odebrání majetku, zbavení majetku. To je společná eh, definice za posledních 200 let, co je to vyvlastnění. Někdo, kdo tuto definici nesplní, tak nebude mít ochranu podle těchto dohod. A to Mm, otevírá celou diskusi, kterou lze řešit pouze případ od případu. Řešili jsme ty nej eh, mm, očí, více očibící případy a otázka je, zda někdo tedy eh, je investor, skutečný investor zaslouží si ochranu nebo ne. Eh, soudci budou rozhodovat, pokud celý stát chce tvrdit, že to není skutečný investor, tak ta otázka bude položena soudci. A jako ve všech e, jurisdikcích otázka kompetence, otázka právního postoje, to bude první, e, nebo statusu, to je první e, věc, o které se bude rozhodovat. Další otázka. Paralelní nároky. E, mm, soudní rozhodnutí není finální rozhodnutí, to se uděluje ve všech jurisdicích tím, že se to, situace pozastaví, aby se věci nezhoršily do doby, když než padne konečné rozhodnutí, pak, protože pak už by bylo zbytečné, protože ten předmět daný třeba se může, mm, by se jinak mohl prodat nebo zničit. Takže tento, toto, toto eh, předběžné soudní rozhodnutí Eh, závisí na tom, kdo má eh, jurisdikci v té věci samé. Soud se jenom ví, ví že je spor, že hrozí, hrozí nebezpečí, že ten předmět sporu by byl nevratně zničen, takže padne předběžné rozhodnutí a eh, vlastní soudní řízení pokračuje v příslušné jurisdikci. Takže to není e, záminka, jak tedy skrýt paralelní Eh, národ. Toto je společné ve většině jurisdikcí, tyto, tento princip. Okay. So I'm finding difficult to read some of my own notes. <laughs> Uh, Já nemůžu přečíst vlastní poznámky. Eh, stanovisko eh, soudního dvora. My jsme se obrátili na soudní dvůr v obchodních záležitostech dvakrát, v roce 94 a nyní. Vím, že se neschodneme ve vhodnosti tohoto eh, názoru na toto, ale komise nemá pochybnosti o tom, že to je nekompatibilní s evropským E, právem a komise se na soud neobrátí, pokud komisař nemá pochybnosti. To neznamená, že pochybnosti nejsou dovoleny, ale také to znamená, že musíme jednat podle našeho nejlepšího vědomí a podle naší právní služby neexistuje nekompatibilita systému s evropským právem, protože toto je mezinárodní právo a v podstatě věci Ehm, můžeme jít do detailu věcná práva, která dáváme investorům podle této dohody, se neliší a jsou menší mnohdy než ta práva podle um, Evropské smlouvy. Takže v podstatě um, i bez stanoviska soudního dvora jsme uh, poměrně Eh, si jistí. Je to také mimochodem poměrně eh, málo častá záležitost to stanovisko. Omlouvám se, nyní to procházím rychle. Co se stane v Evropském parlamentu? Eh, to bych se neodvážil tedy ani odhadnout. Já znám své místo, pane předsedo. Eh, mediace. Musíme být opatření, abychom ne uh, rozhodovali o všem, co se hýbe. Takže mediace, um, smírčí řízení, jednání, to máme, to známe. My vlastně obě strany sporu zavazujeme, aby nejprve řešili smírnou cestu řešení problému. To není právní řešení, to nesouvisí s právy a povinnostmi. Pokud se strany chtějí dohodnout, aniž by se e, tedy zapletli do sporu, nic nezavazuje hostitelskou vládu nebo její orgány, aby akceptovali mediaci. Nic nepenalizuje strany, které by eh, to neakceptovaly nebo se k tomu neuchýlily vůbec. Ta otázka je prostě, zda chceme vytvářet systém, kde všechno eskaluje do sporů, jakmile si někdo stěžuje. Tomu jsme se velice přiblížili ve VTO, bohužel vedlo to k multiplikaci sporů, to k tomu nikdy ne, které nikdy neměly spatřit světlo světa. A nyní už leta apelujeme, bohužel neúspěšně, na to, abychom se vrátili k systému, kde bude smírná alternativa. To najdete ve všech právních řádech. Justiční reformy v mnoha zemích se snaží Eh, podporovat mimosoudní eh, dohody, otázka transparentnosti, eh, to je jiná otázka. Povinnost transparentnosti, pokud je tedy mm, strana mediace veřejný orgán a výsledek té mediace má dopad na veřejný rozpočet, pak musí být domácí povinnost odpověd, eh, transparentnosti. Transparentnost kterou zajišťujeme pro ty spory, je v podstatě mm, odůvodněna tím, že e, znát e, výsledek nestačí. Často právní argumenty jsou problémem. Mají politické implikace. A proto je třeba, aby vlastní řízení bylo transparentní. Jedna věc na vysvětlení. My jsme nikdy netvrdili, že není vazba mezi ochranou investic a přímými zahraničními investicemi. Řekli jsme, že není automatická vazba, žádná mechanická vazba. Je mnoho studií, které ukazují, že jsou mm, vztahy, pokud máte lepší ochranu investic, investic, máte více stabilnějších investic. Jak dosáhnete té ochrany? To je ovšem jiná otázka. Mezinárodní dohoda je jenom jeden nástroj. Můžete mít výbornou eh, ochranu investorů v rámci eh, domácí legislativy. To je možné. Mno, mm, ale ne všichni partneři to mají, ne všichni souhlasí ani my se neschodneme s, ani se Spojenými státy, že zajišťují dokonalou ochranu investic. Když se zeptáte Američanů, tak oni řeknou, ano, Evropa je dobrá, ale my bychom si přeli vyšší ochranu, děkujeme. Já rád budu dále cirkulovat odpověď komise na tuto otázku. K otázce srovnání s odvolacím orgánem, co se týče struktury odměňování. Zase to berte s rezervou, já se to musím ověřit a poslat vám srovnávací tabulky. My mm, předpokládáme, že členové odvolacího soudu by měli mít podobné zacházení jako členové odvolacích orgánů v EU a v mm, institucích stejného kalibru. E, Mm, soudci tribunálu by měli méně, protože nejsou, nebudou pracovat jaksi na plný úvazek. Šest členů odvolacího tribunálu, eh, ať to chceme nebo ne, nebo pravděpodobně budou více zaměstnaní, pokud ne na plný úvazek, mm, než ty, když ty soudci tribunálu, protože jich jenom šest a viděli jsme co se stalo ve VTO, jaký tam je počet sporů. E, ty soudci odvolacího orgánu tomu věnují velkou část svého času. Nárůsty tedy. Jedna věc, to je obecná. E, všude existují mezinárodní dohody. Berte prosím v úvahu, že toto nejsou e, nezávislé orgány, to jsou Eh, tam jsou tedy strany sporu, které rozhodují tam, mm, společně ty výbory neudělají nic, pokud neroz, nebude s tím souhlasit EU. A to samé platí pro protistranu. Takže jak, jaký postoj ve výboru zaujmeme, to, to je podle našich eh, postupů a zákonů. Co se týče mezinárodních obchodních dohod, tak je to podle EU, eh, e smlouvy o EU. Dohody, které vyjednáme s tím rozhodnutím, nějak nesouvisí. Takže ano, to je problém, že to může dostat vymknout kontrole tedy, ale ne bez toho, abychom to mm, věděli a nekontrolovali. A toto rozhodnutí pak padne Eh, tedy o, o tom, co zástupce EU rozho- řekne na tom výboru, bude rozhodnuto v rámci EU podle příslušných postupů, takže kontrola je. Eh, kontrola toho procesu existuje. Doufám, že jsem nic nezapomněl, nic důležitého. Děkuji. Děkuji. Eh, to byla opravdu velmi plodná diskuse s otázkami a odpověďmi. To je vlastně jen začátek zkoumání vašeho návrhu a myslím si, že zůstaneme v kontaktu. Děkuji. Gut, liebe Kollegen, Kollegen, dann kommen wir zu Punkt 5, die Monitoring. Tak vážení kolegové, dostáváme se k bodu 5, eh, monitorovací skupiny. Eh, je tady něco ke Švýcarsku? Máme něco říct, ke Švýcarsku? Ano, děkuji, pane předsedo. 24. července jsme měli první monitorovací skupinu, pokud jde o evropský hospodářský prostor a Rozhodli jsme se, že se zaměříme na Švýcarsko a Norsko. U Švýcarska se ukázalo, že Free Trade Agreement, který nás váže s tímto státem, je už dost stará, je z roku 1972 a neobsahuje žádný mechanismus řešení sporů. Kromě toho se ukázaly i další problémy. Je zde spousta bilaterálních dohod, tím pádem je těžké řešit eh, obchodní vztahy a navíc to také brání větší transparentnosti. Problém je, že společná pravidla u takových věcí, jako jsou služby a veřejné zakázky a tak dále, nejsou příliš silná. Také směný kurz mezi švýcarským frankem a evropským eurem je problémem pro švýcarské výrobce, kteří eh, začínají se věnovat protekcionismu, potom je zde také otázka vztahu s Ruskem, kde eh, je možno vyvážet eh, zemědělské produkty, potom je třeba platit také, nebo evropští výrobci musí platit eh, cla, zatímco Švýcarsko třeba do Itálie dováží duty free. Norsko. Tam se ukázal jeden problém, pouze jeden problém. Tento stát uvalil poplatky nebo cla na e, vývoz síru a skopového masa a hortenzí do Evropské unie. Taková situace tady v současné době je a zatím jsme ještě nenašli žádné řešení, ani nejsou v dohledu. Vzhledem k tomu, že jsme narazili na tyto problémy, tak brzy svoláme další monitorovací skupinu. Pozveme si také zástupce těchto zemí a další zúčastněné strany, abychom řešili tyto problémy do hloubky. Děkuji. Děkuji. Pak se také sešla monitorovací skupina pro Spojené státy. Bylo to 2. září a byl to debriefing o kole, které proběhlo 13. až 17. července. Tady není příliš nového, o čem by se dalo informovat. Byla to výměna názorů o službách a regulatorní spolupráci, ale bez nějakých konkrétních eh, závěrů. Eh, komisařka eh, tento týden jede do Spojených států, aby ještě s tamními podniky absolvovala rekapitulační schůze a také reflektovat, jakým tempem pokročují vyjednávání. Vždy jsou tu tedy priority dosáhnout konkrétních dohod. A na začátku října se bude konat další monitorovací skupina. Dále Japonsko, to se konalo 3. září. A zdá se, že vyjednávání se trochu vlečou a že ne, probíhají s nějakou větší dynamikou, ale to budeme také e, podrobněji řešit s naší delegací v listopadu. Ekvádor, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. My jsme měli výměnu názoru 6. Eh, a 7. září, tedy eh, zhruba před týdnem s dvěma eh, ministry obchodu, panem Diegem Vestiezem a ministrem pro, so, pro sociální věci a rozvoj paní Cecilii Vakanžund. A byla to dobrá příležitost a šance pro nás k tomu, abychom diskutovali o několika aspektech eh, přístupu Ekvádoru k eh, dohodě s Kolumbií a Peru. Diskutovali jsme o situaci eh, ekonomických, komerčních a obchodních vztahů a souvisejících aspektů usnesení, na kterém právě pracujeme a o kterém budeme zítra hlasovat. Na naší schůzi jsme se soustředili zejména na otázku e, udržitelnosti, tedy na kapitolu rozvoje v rámci e, obchodní dohody a diskutovali jsme také o možném dopadu obchodní dohody na ekonomický a sociální rozvoj země a na životní prostředí. A na tomto základě bych chtěl zdůraznit, že stále ještě není jasné, co ty tři eh, obchodní výbory anských zemí a Evropská komise eh, udělají s pozicí Peru a Kolumbie vůči Ekvádoru tak aby se Ekvádor mohl hladce přidat k této dohodě. Už nám zbývá jenom jeden rok, to bych chtěl zdůraznit. Už před eh, rokem jsme diskutovali o otázce na nařízení pro to, co, co to byl problém s končícím GSP. Takže realita je tvrdší pro Ekvádor a je komplikovanější, než eh, někteří očekávali. Já tedy doufám, že ten velice úspěšný eh, vývoj eh, Ekvadoru v oblasti sociální, eh, ekonomické a ekologické, zejména tedy překonání chudoby, a že tedy a dále ukončení odlesňování amazonského regionu, že to je příklad, který bychom měli vnímat v rámci celého toho rámce. Takže monitorovací skupina se zabývala přístupem Ekvadoru k obchodní dohodě. Pan Jorgensen z DG Trade nám dal aktuální informace o časovém harmonogramu toho přistoupení. Já tedy doufám, že naším usnesením se hrajeme svou roli a doufám, že monitorovací skupina nebude moci eh, sledovat pouze přípravné akce, ale že budeme mít šance také eh, pokračovat eh, v monitorování implementace dohody o přístupu. Děkuji. Ano, časová dimenze eh, je potřeba eh, brát v úvahu velice striktně. Týza se sešla 17. září a šlo o briefing k 13. kolu. Paní Reding tady není. Já jsem nic zvláštního nezaslechl a budeme muset schválit eh, usnesení o TISA takže u tohoto tématu ještě zůstaneme. Dále Větnam 22. září se bude konat. Pan Zahradil. As you know, thank you, Mr. President. As you know, Děkuji, pane předsedo. Jak víte, tak vyjednávání mezi Evropskou unii a Větnamem o eh, dohodě o volném obchodu jsou v podstatě dokončeny. Byly dokončeny přes léto a eh, očekáváme velice brzy eh, konečný text a podepsání smlouvy, možná do konce letošního roku. Zítra proběhne schůze monitorovací skupiny po třech měsících, jestli se nepletu a já doufám, že budeme informováni o té finální fázi vyjednávání v, v červenci. A doufám, že dostaneme velice brzy finální text. To je prozatím vše. Děkuji. Já myslím, že to je poměrně dobrý vývoj. To tedy byl bod k monitorovacím skupinám a nyní přejdeme k bodu 6 ne, omlouvám se. Pane předsedo, velice stručně sešla se také monitorovací skupina pro Čínu. No, velice stručně, protože bylo to ještě před létem a ještě jsme neměli e, informac, informační bod v našem výboru. Já velice rád e, zodpovím e, kolegům na otázky. Konal se sedmý summit EU Čína, to bylo 14. 14. až 29. června a monitorovací skupina se sešla 14. července a diskutovali jsme o usnesení z tohoto samitu na vysoké úrovni a také o dohodě e, s Azijskou investiční bankou pro infrastrukturu, eh, také o probíhajících eh, vyjednáváních o investicích a samozřejmě situace je stejná, stalo se mnoho změn. Evropská unie podporuje širší záběr vyjednávání, včetně eh, regulačního rámce a zdá se, že čínská strana i nadále se domnívá, že takovéto E, takovéto otázky je lepší řešit v plnohodnotné dohodě o volném obchodu a ne pouze ve vyjednávání o investicích. Pak další bod, který nebyl oficiálně na pořadu jednání, ale je vlastně na pořadu jednání každé diskuze o e, Číně, e, to je ekonomický status Číny. Zdá se, Jak jsme zjistili také na schůzi s velvyslancem eh, na počátku letošního roku, Myslím si, že musíme počkat, až komise představí svůj návrh na tento eh, ekonomický status a každopádně si myslím, že náš výbor by se měl velice dobře připravit na eh, chystaný návrh. A měli bychom být připraveni hodnotit všechny aspekty toho návrhu a poté učinit vyvážené rozhodnutí. Pokud někdo bude mít nějaké otázky, tak já velice rád poskytnu detaily. Děkuji. Žádné otázky v tuto chvíli, ale máte pravdu. Status tržní ekonomiky je téma, o kterém budeme muset diskutovat v našem výboru. To bude velice brzy na pořadu jednání. Takže další bod, eh, bod 6. Jde tedy o ministerskou konferenci VHO. VTO, takže nyní stručný eh, úvod. Jak víte, eh, chystá se konference v Nairobi v prosinci a bude tam, budeme zasílat delegaci na tuto konferenci. a budeme tam prosazovat eh, naši pozici a naše usnesení. Společně s dvěma spolupředsedy eh, VTO. Bude to Pavlo Salba a já Bohužel v tuto chvíli neznáme žádný konkrétní výsledek revize agendy z Doha, e, která má být přijata v, Nairobi. Nicméně e, generální ředitel e, minulý týden uvedl, že existuje potenciál pro určité výsledky v Nairobi, včetně některých bodů o exportu a konkurenci v zemědělství a o celé řadě ustanovení na zlepšení transparentnosti. Takže možná tu bude určitá šance na pokrok v rámci ministerské konference VTO v Nairobi. A my jsme vypracovali usnesení, které zdůrazňuje důležitost takovéhoto multilaterálního přístupu, kromě těch bilaterálních, o kterých neustále diskutujeme v našem výboru. Tak je to stále priorita. Takže to byl krátký úvod a nyní otevírám diskuzi. A první se hlásí pan Kubla. Yeah, okay. <clears throat> Thanks, Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl pár slov. Skupina ALDE je spokojená s návrhem usnesení a děkujeme spoluspravodajům. Nicméně má frakce, má určité návrhy a předloží také pozměňovací návrhy a já doufám, že je podpoříte. Dovolte, abych schrnul ty nejdůležitější. Tento výbor to říkal už několikrát, ale někdy to není dost. Navrhneme nový odstavec, abychom zdůraznili, že vícestranný obchodní systém a VTO jsou i nadále uhlovým, uhelným kamenem evropské obchodní politiky. A Evropská unie i nadále usiluje o dokončení, završení DDA, rozvojového programu z Doha, na desáté ministerské konferenci a že posílí také vícestranný obchodní systém. Pokud jde o vícestranné dohody, tak tyto všechny musí být v souladu s VTO a musí vytvářet podmínky pro možnou budoucnosti pro možný přechod na mnohostranost. Proces bude zahájen ve VTO. Jakmile bude odpovídající počet eh, účastníků a zájemců, kteří budou splňovat požadavky EU. Pokud jde o úroveň ambicí, svět se od roku 2001 dramaticky změnil současné diskuse v Ženevě a v hlavních městech ohledně toho, jak postupovat eh, v rozhovorech o rozvojovém programu z Doha jasně ukázaly, že je potřeba zvýšit úroveň ambicí, abychom realisticky dosáhli úspěchu a výsledků ve všech oblastech jednání a je třeba vzít plně v úvahu realitu současného obchodního prostředí. Jak už se říká, někdy méně znamená více. Měli bychom to, k tomu tedy přistupovat pragmaticky k tomu, na čem se vůbec můžeme dohodnout. Možný průlom v Nairobi se zdá čím dál nedosažitelnější. Musíme usilovat o politickou dohodu v Keni, protože to je systematicky důležité proto, aby schopnost jednat v rámci VTO zůstala nadále klíčová pro obchodování na celosvětové úrovni. K odstavcům 2 a 10. Princip speciálního a diferenciovaného zacházení, ten je pro organizaci klíčový. Nicméně současné znění se nám zdá příliš silné a je to v souladu s tím, co Indie, Čína a další rozvíjející se země říkají. Chtějí se bránit tomu, aby na sebe zdali větší zodpovědnost. Chceme tedy navrhnout trochu zmírnění formulace, Především s ohledem na to, že odstavec 10 vyzývá právě tyto rozvíjející se země, aby na sebe vzali větší zodpovědnost, což v praxi znamená, že zvláštní a rozrůzněné zacházení může být stejné a automatické všude. Opatření by měla být specifická, měla by odpovídat nebo tedy podléhat eh, pravidelným eh, přeskumům a měla by být eh, zaměřena především na tyto rozvíjející se země. V odstavci 10 se chceme vyhnout slovu diferenciace, což je vyloženě červený hadr pro rozvíjející se země. Snažíme se to prostě říct jinak, aniž bychom použili slovo diferenciace. dostatečně se nebere v úvahu různá úroveň hospodářského rozvoje a specifické potřeby rozvojících se zemí. Pokud je o výzvy, tak tam jde spíš o to, jak budeme zacházet s velkými rozvíjejícími se zeměmi. Uganda a Čína jsou také rozvíjející se země, rozvojové země a ne, vlastně se neuplatňuje na ně žádná diferenciace. Přitom jsou na velmi odlišném stupni rozvoje. Nepůjdeme tak daleko, abychom říkali, že strukturální reforma VTO je nezbytná. Ale byli bychom rádi, kdyby docházelo k neustálému zlepšování fungování VTO a efektivity fungování této organizace. Pokud jde o dohodu o usnadnění obchodu, tak tam bychom usilovali o ratifikaci všemi členy VTO, která je nezbytná, nejen tedy o rychlou implementaci. Je tedy důležité, aby tato dohoda vstoupila v platnost ještě před desátou ministerskou konferencí. A ještě další problém, který máme s odstavcem 16. Nejsme pro vytvoření stále delegace Evropského parlamentu, která by měla svůj vlastní sekretariát pro vztahy s VTO. Podle našeho jednacího řádu je pouze INTA zodpovědná za vztahy s VTO a naše mise do Ženevy budou organizovány stejně jako dosud eh, společně se sekretariátem a naší řídící skupinou. Jako zvláštní subjekt by tato stála delegace s vlastním sekretariátem velmi omezila důležitou kompetenci výboru INTA a našeho sekretariátu a jak všichni souhlasíte, odvádí opravdu skvělou práci. Zvláštní stála delegace by rovněž eh, neumožnila členům účast, eh, pokud se účastní v důležitých bilaterálních eh, výborech, eh, aniž by se tedy účastnili našich eh, misí. Neměli bychom se tedy něčeho takového pouštět. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní pan Winkler místo pana Zalby. Děkuji, pane předsedo. Bal Pablo Zalba. Mě teď poprosil, abych velmi stručně přečetl pár poznámek. Naší ambicí v Nairobi je dosáhnout eh, důležitých výsledků. Je to poprvé, co se to koná na africké půdě. Parlament dal zelenou té zprávě o TFA společně s doporučením radě. Jménem spoluspravodaje bych rád také poděkoval stínovým zpravodajům a sekretariátu INTA za spolupráci. Spoluzpravodaj zdůrazňuje, že pokud chceme pomáhat rozvojovým zemím, měli bychom řešit problémy u zdroje. Je zásadní, aby tyto země dosáhly udržitelného růstu díky eh, multilaterálním nástrojům, jako je TFA. Vidíme, že se rozvíjí migrační krize na Blízkém východě i v Evropě a očekáváme, menší či větší problémy v diskuzích v Nairobi, především pokud jde o zemědělství. Máme neoficiální dokument, který navrhuje zrevidovat dotace a podporu při zemědělských krizích. A tyto návrhy nebyly příliš přivítány takovými zeměmi, jako je Indie a Čína. Děkuji, to je tedy jménem Pavla Zalby. Děkuji, Emma. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Zalbovi za přípravu tohoto návrhu na ministerskou schůzi v prosinci. Je to velmi pozitivně naladěné, my doufáme, že dosáhneme dobrého výsledku. Jen pár bodů, na které bych ráda navázala. Mám pár výhrad k odstavcům 10. Tam ten specifické, diferenci, specifické a diferenciované zakázení O tom budeme ještě diskutovat později, ale jsem také znepokojena tou žádostí vytvořit stálou evropskou delegaci a byla bych ráda, abyste nám řekl, proč by to měla být potřeba. Podle mě by to jen duplikovalo náš výbor a ubíralo by nám to důležitost, protože to je naše zodpovědnost parlamentu. Jak to tedy bude fungovat a jak by to tedy nemělo být duplikací z naší prací. Děkuji, Helmut. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za ty podklady. Myslím, že to je dobrý základ pro um, úspěšnou spolupráci obchodního výboru Evropského parlamentu, pro obchod Evropského parlamentu na příští konferenci ministrů a obecně pro uh, řídící výbor VTO. Já souhlasím s mnoha z těchto návrhů, myslím, že jdou správným směrem, především co se týče odpovědnosti Evropské unie za to, aby přispěla konstruktivně k překonávání um, um, potřeby dalšího rozvoje mnoha rozvojových zemí. K bodu 3 nebo 4 7. Tam bychom si dovedli představit ještě podrobnější odkaz na ženevské memorandum Pascala Lamyho, kde jsou, kde tedy jasně říká, že eh, obchodní politika Ehm, má intenzivní vazby na další otázky, jako ochranu životního prostředí, malé střední podniky a podobně. Možná tady, tady bychom mohli eh, ještě začlenit pár dalších myšlenek a říci tedy, jak vlastně eh, si stojíme až Elmar Brock mm, konstatoval na prvním jednání po letní pauze, že když se podíváme na eh, problémy s uprchlíky, tak právě e, si musíme uvědomit, že v zahraniční politice, rozvojové politice, obchodní politice musíme e, předcházet těm příčinám, což e, souvisí s našimi členstvím v VTO. A já proto bych chtěl navrhnout několik eh, nápadů pro kolegu Takulu, že skutečně musíme eh, veškeré politické oblasti eh, mm, zmínit a konkrétně tedy aspekty obchodní politiky. Dále bych ještě navrhoval, abychom obecně Eh, zvážili ještě jednou, eh, co je v iniciativní správně zahraničního výboru eh, ohledně roli EU v OSN, systému OSN. Takže tady máme vazbu mezi VTO a zvlášť, řadu zvláštních organizací, abychom tedy byli koherentní, abychom zkontrolovali, zda si neodporujeme, když AFET Mm, vydává zprávu z vlastní iniciativy, tak abychom tedy nedělali e, dvě různé věci najednou. Další věc je velmi důležitá. V minulosti jsme měli diskuse o souvislosti mezi světovým obchodem a mezinárodními měno, mm, měnovými výzvami. Mm. Eh, velvyslanec eh, Brazílie při VTO k tomuto tématu zvolal pracovní skupinu, takže i tady bychom k tomuto bodu mohli eh, to výslovně zmínit. A toto je také vazba na zprávu OSN o odbourování, odbourávání dluhu. To souvisí s ITA, TISA, jak tedy Eh, přistupovat k těm pluralitálním dohodám a, jak navrhuje paní Redding v pracovní dokumentu k TISA, aby ta, tyto pluralitální smlouvy vlastně nevyprazňovaly, nepodkopávaly ten e, multilaterální eh, obchodní proces to bych si tedy přál, aby i toto se dostalo na pořad jednání v Doha. Eh, a mm, eh, eh, kromě toho děkuji a mm, jsem rád, že jste mezi námi. Těšíme se, že se uvidíme na jednání VTO. Děkujeme, takže to bylo hezké připomenutí na závěr a nyní dám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mm, za tuto velice kvalitní rezoluci, která jistě nám pomůže při jednání v Ženevě na cestě do Nairobi. Jak se říkal, bohužel se odchylujeme od toho, co komise požado, považovala za nejlepší pro Nairobi, totiž komplexní balíček, který by nám umožnil skutečně se posunout dál v DDA, k, eh, k dalším otázkám a řešení dalších výzev. Hmm především obtížné otázky domácí podpory, ehm, americké návrhy eh, pro některé členy to mm, asi nebude stačit, abychom dospěli k dohodě. Tento takzvaný malý palíček možná bude výsledkem Nairobi. Nejprve se dohodneme s vámi všemi, že to bude že se to bude muset zaměřovat na rozvoj, na rozvojový komponent. V Keni proběhne ministerská konference k tomuto tématu. Dále je důležité, abychom se zaměřili na nejméně rozvinuté členy. A tady bych byl méně tedy opatrný než mm, ti ostatní, kteří hovořili o diferenciaci. Samozřejmě mm, v, e, jsou tady různé, jsou tady rozdíly různých členů. Budeme, mm, budou nutné tedy i jinak přispívat, což je Mm, třeba rozdíl mezi Čínou a malou africkou zemí. Dále, jaké balíčky, co uděláme v otázkách jako domácí podpora, přístupy na trhy, eh, to zůstává ještě mm, otevřené. Mm, jeden způsob, jak Mm, nebo jedna věc, co tedy projednat eh, na cestě do Nairobi je, co tedy udělat se zbytkem z Doha, jak vytvořit podmínky ve VTO, aby tato organizace fungovala eh, při jednáních a všechna eh, jednání o pravidlech se nenechávala na plurilaterálních dohodách. Já e, sdílím názory těch, kdo řekli, že je důležité e, to, co uvádíte v tom odstavci 7 rezoluce. Ratifikace je také velmi důležitá. Nepotřebujeme všechny členy VTO. Mm. Co se týče SDT a dalších mimo obchodních otázkách, tak tady je, neus, tady je Mm, napětí mezi těmito dvěma, eh, s těmito dvěmi tématy. Eh, členové by měli počkat 12 měsíců, než eh, uvalí hygienické opatření na rozvojové země. To samozřejmě není akceptovatelné, ale jak řešit to, to, to rozvojové, to omezení rozvoje, to, to, na tu vizi, naši vizi toho, o čem by měl být obchod, co se týče kolektivních preferencí. A na závěr souhlasím s těmi, kdo vyjádřili pochybnosti o potřebě strukturálních reform. Jak jsem řekl, není to mm, právní institucionální reforma, ale změna politického myšlení, jak jednáme s VTO a role některých rozvojových eh, zemí a eh, členských zemích a jejich, eh, a to, jakou roli se hrávají v tomto kontextu. Děkuji, pane předsedo, již je pozdě, takže tím skončím. Děkuji, vážení kolegové, za vaše komentáře. Jedna stručná poznámka k delegaci. To je formulace, kterou jsme měli v několika předchozích rezolucích, to není nová myšlenka. Bylo to založeno na té zkušenosti, že jsme někdy měli skutečné problémy s ad hoc delegací našeho výboru do VTO. To se změnilo eh, v tomto legislativním období, takže možná už nebude nutné na té žádosti trvat. To bychom měli zvážit. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrh je 28. září, budeme hlasovat 15. 10. Děkuji vám a nyní se dostáváme ke schůzi koordinátorů. A tady e, tato schůze probíhá in kamera, pouze koordinátoři, sekretariát, právní služba, zástupci politických frakcí, asistenti mohou zůstat v místnosti. Počkám dvě minuty.